Dobrý den, dámy a pádeme. Začneme, chtěla bych informovat, že na žádost velvyslankyně Mexika bude odloženo, eh, odložen bod, který se týká jednání o spolupráci eh, s Mexikem, takže to je jediný, eh, jediná změna dnešního pořadu jednání. Na další, jako další bod máme schválení zápisů z 20. a 21. března. Takže zase Eh, je to obvyklý postup. Tato schůze eh, se bude přenášet po internetu, to je další informace pro vás. A s výjimkou vstupních informací eh, máme seznam řečníků a pokud jde o sdělení předsedy, Mám tady informaci, která se týká dohod eh, hospodářské komise a ty se budou projednávat a eh, 6. května v poledne je eh, konečné datum, kdy můžete předložit pozměňovací návrhy. Exchange of views on Parliament's priorities for the budget. Bod 5. Eh, výměna eh, k rozpočtu 2014. Já jsem blbá. Takže zde jde o e, využití rozpočtu na rok 2014 a navrhovatelem je jako vždycky Petr Šťastný. A máme tady kolegyni paní Jensenovou, které e, dávám e, slovo. Takže máte slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji vám Eh, děkuji vám za to, že jste eh, mi věnovali čas. Já jsem zpravodajka pro rozpočet na rok 2014 a jako vždy eh, jdem se, chodíme do různých výborů, abychom si poslechli, jaké jsou vaše stanoviska ke k, k rozpočtu, protože to je životně důležité pro jednání o rozpočtu. Potřebujeme totiž eh, vazbu a informace od příslušných specializovaných výborů. V první řadě bych krátce eh, ráda informovala o tom, kde se nacházíme v oblasti toho rozpočtu, protože si jistě pamatujete, eh, že jsme v březnu ve Štrasburku schválili text usnesení Eh, byla, který se týkal toho rozpočtu 2014. Byly tam takové tři proudy, řekla bych. Eh, týkalo se to multiroční, víceletého eh, finančního rámce, ten nemáme. Hlavy států se dohodly v únoru, ale ještě se to nekonkretizovalo, proto protože eh, potřebujeme souhlas parlamentu a vy jste se vyjádřili tak, že nevidíte eh, návrhy od hlav státu v té podobě, v jaké jsou teď za dostatečné a nebudete s tím tedy souhlasit, pokud to nebude flexibilnější a nebudou vzaty v úvahu některé další záležitosti, které se tam vyskytují. A stanovili jsme ale právní základ, všechny výbory teď velmi pilně jednají s radou o tom právním rámci různých programů a máme situaci takovou, že prakticky máme 70 různých legislativních materiálů, které je třeba projednat, takže to tedy pokud jde o toto. A E, pak máme ten e, rozpočtový rámec MFF stanovilo pravidla pro flexibilitu a jsou interinstitucionální dohody, kde jde o rámec pro roční jednání a jednání o těchto e, dvou součástech dohody ještě ani v radě nezačaly, takže opravdu situace je obtížná a minulé, kdy přicházel, nebo když se blížil ten víceletý finanční rámec, tak jsme prakticky už měli všechno hotovo. Takže teď je situace opravdu komplikovaná. A další věc je taková, že jsme popsili, popsali problémy s přiřazováním plateb, protože Rada v uplynulých několika letech je stále méně ochotná uh, Eh, podpořit eh, účty nebo zaplatit, podpořit účty, které se musí platit. A regionální parlamenty příliš do toho nezasahují a my se domníváme, že jakmile se někdo k něčemu zaváže a vyplývá z toho určitá platba, takže eh, se uhradí takže to tedy vidíme vůči radě a je tam ten problém právě s přiřazením plateb a je to politická otázka. Politick, jsou zde taky, nebo v politických záhlavích toho rozpočtu eh, hovoříme o eh, strategii 2020 a jejím e, využití a myslím si, že to taky se týká vašeho výboru a to jsou takové ty hlavní směry, o které dosud máme. Takže e, jsou určité návrhy pro rozpočet, pro návrh rozpočtu, e, do, které budou do konce května a rovněž už se jeví určitý návrh pro víceletý finanční rámec a snad bude taky dohoda, ale komise říkala, že e, zaregistrovala, že se hlavy států sešly v únoru a že něco tedy připravili, takže komise možná z toho, co navrhli, taky zapracuje do svého e, návrhu. A pokud jde o vaši oblast, tak samozřejmě zde je největší zájem o kategorii 4, o programy partnerství. Rada s tím velmi špatně zacházela a sami víte, že došlo k mnoha škrtům a chápu, že jste velmi znepokojeni, pokud jde o tuto oblast. A my ze strany parlamentu se budeme snažit získat získat víc peněz od MMF, než eh, eh, kolik navrhují nebo dosáhly hlavy státu. Minule se nám podařilo 5 miliard, takže jsme, eh, na, řekněme, odhodláni, máme jednací tým a uvidíme, jak se použijí ty částky, o kterých rozhodly hlavy státu lep, lepším způsobem, aby se ne neplatilo nebo aby nebyly peníze plánované na věci, které se nestanou. A moje doporučení tomuto výboru, až budete posuzovat rozpočet, je, abyste se podívali na jednotlivé řádky, které se uskuteční a na cíle, které se neuskutečnily v současném rozpočtu nebo podle současného rozpočtu. Pak je tady problém těch pilotních programů, přípravných akcí, Stejně jako vy doufám, že budeme mít lepší rozpočet v tomto smyslu. V květnu bude eh, lhůt, do, někdy stanovena lhůta k předložení návrhů a myšlenek. Na ty pilotní programy přípravné ak, přípra, a přípravných akcí a vlastně to bude eh, teď taková první indikace toho, zda to vůbec bude schůdné, nebo zda třeba eh, budou spíš jiné programy. To je taková praktická připomínka. A jinak jsem tady proto, abych vás poslouchala a abych zjistila, jaké názory, jaká stanoviska máte k rozpočtu 2014. Eh, a nyní dostane slovo náš Eh, navrhovatel, nebo náš, náš navrhovatel, materiály máte ve, eh, a tímto navrhovatelem je Petr Šťastný. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, dovolte, abych nejprve poděkoval paní Jensnové za to, že se dnes dostavila a přednesla nám svou prezentaci na výboru. A já bych vám chtěl sdělit několik zásadních eh, poslání, které jsem vtělil do návrhu stanoviska. V prvé řadě mezinárodní obchod není příliš důležitou položkou v rozpočtu protože se netýká příliš mnoho zdrojů. Přesto eh, studie eh, ministři uznali, že schopnost EU eh, investovat na globálních trzích je velkým přínosem k dosažení růstu a proto je důležitá pro obnovu současné situace. Zásadní otázkou, aby naše podniky mohly investovat, jsou eh, důležité. Proč eh, jednáme o eh, dohodách o volném obchodu s Indií, Japonskem a s dalšími státy a chceme podpořit bilaterální dialog se zeměmi, jako je Čína a Brazílie. V uplynulých pěti letech došlo k zablokování jednání v rámci VTO a byly zahájeny nebo dokončeny některé bilaterální dohody. Uvedu několik Mexik, Korea, Střední Amerika, Ukrajina a další. A proto rostoucí aktivity vyjednávat Evropské unie nemají dostatečný odraz v relativním eh, poměru eh, v rozpočtu Evropské unie. Ve směs je to dáno administrativní výdaji a má to negativní dopady. Naše vyjednávací schopnost je oslabena a všechny kroky trvají mnohem déle od zahájení jednání přes překládání až po uzavření mezinárodních eh, dohod. Vyjednávači si velice často stěžují eh, na tento eh, pomalý proces. Eh, může vám to připadat jako technická záležitost, ale eh, ekonomický přínos jaký je asi na měsíční nebo roční úrovni, ty e, ústupky, které e, činíme, e, mohou mít obrovské dopady na naši ekonomiku. Měli bychom to zohlednit, až budeme provádět přeskum rozpočtu v létě tohoto roku. Výbor INTA má určité obavy i o jednotlivá odvětví. Chce posílit internacionalizaci malých a středních podniků a e, zajistit udržitelný e, rozvoj regionálních projektů. E, musíme zohlednit i rozpočet na příští příští eh, rok a eh, celý finanční rámec. Eh, cílem se stala pomoc v navrhovaném BFR a byla snížena o byla zvýšena o 25 Zdá se, že to ale není reálné, protože největším příjemcem eh, jsou eh, země východního partnerství jako Ukrajina a Gruzie a s těmito zeměmi chceme posílit ekonomické obchodní eh, vztahy prostřednictvím partnerských dohod. To vyžaduje navýšení financování a dále služby komise, paní Jensnová o tom hovořila a ze e, zkušenosti našeho e, může se k tomu vyjádřit ze zkušenosti výboru. E, přípravné akce nebo pilotní projekty si vyžadují příliš mnoho času při realizaci. Stává se to bez jakéhokoliv odůvodnění, protože většina změn eh, má dopad eh, na rozsah nebo rozpočtové položky eh, na základě návrhu, který předloží i nějaký poslanec nebo poslanecká skupina. Návrhy se objevily a již před 18 měsíci nabyly větší podoby a vyžádá si to dalších šest měsíců, eh, než se eh, internacionalizace eh, trochu projeví. Je to příliš dlouhé období a co může pomoci podpořit implementaci rozpočtu návrhy poslanců by měly být řádně implementovány eh, v eh, duchu eh, daných návrhů a v řádné lhůtě Myslím, že to bude zajímavé pro všechny kolegy, kteří předložili v minulosti například návrhy na pilotní projekty. Závěrem bych chtěl eh, uvítat eh, připomínky z eh, reakce k tomuto návrhu stanoviska od stínových zpravodajů i od ostatních kolegů. Děkuji vám. Děkuji. A nyní se obracím na ostatní členy výboru. Bent Lange, SMD. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane Petře Šťastný, chtěl bych vám nejprve poděkovat a domnívám se, že v mnoha oblastech zastáváme stejnou linii a podporujeme zprávu, zejména také tu otázku, že se komise musí mnohem více eh, zhostit svého úkolu a eh, zaručit se za eh, provádění. Chtěl bych vyzvihnout čtyři oblasti. Za prvé jde v skutku o otázku internacionalizace malých a středních podniků, jak o tom hovořil Petr Šťastný a má to ve své právě v bodě 2. Když eh, žijeme v globalizovaném světě, eh, díváme se, kde je potenciál pro zaměstnanost a růst, pak to je zejména oblast malých a středních podniků. Ty je třeba posílit a eh, podpořit jejich účast na mezinárodním obchodě. Eh, tady vidím opravdu eh, stěžejní oblast a dále se také domnívám, že půjde o to, aby podpora obchodu eh, se posílila i v zastoupeních Evropské unie Stejně jako je to e, obvykle na velvyslanectvích členských států, že tam existuje obchodní ataše, bylo by dobré, abychom i na zastoupeních Evropské unie e, v zahraničí se postarali o to, aby tam byly zodpovědné osoby e, za podporu mezinárodního obchodu EU. A třetí bod se týká otázky dejme tomu, přeskumu toho, co děláme. Existují mnohé výhrady vůči obchodu a mnohé nevládní organizace se na tento proces dívají velice kriticky. A myslím, že by bylo dobrou známkou transparentnosti, kdybychom se zamysleli nad tím, že bychom že by bylo smysluplné mít nezávislé eh, agentury, které by se tím zabývaly a, a, a to by se dalo <clears throat> financovat. A ze čtvrté, budou vždy existovat bilaterální obchodní dohody Eh, které zasahují do oblasti působení partnerů. A musíme se postarat o to, abychom strukturální eh, slabé stránky partnerů eh, finančně vyrovnali. Eh, tak to jsme postupali v oblasti sektoru Kolumbie, Peru. 30 milionů vyplatí Evropská unie, aby posílila odvětví mlečného průmyslu a takovéto prostředky musíme vyčlenit, eh, půjde-li o další partnerské dohody. Mnohé nás ještě očekává. Tajsko, Větnam, aby bylo možné eh, poskytnout podporu a vyrovnat ty slabé stránky. Děkuji. Děkuji. Dík, díky. Další na řadě. Franciska, máte slovo. Děkuji. Děkuji také panu Šťastnému za vaše stanovisko a za to, že paní Jensen navštívila náš výbor a řeší otázky rozpočtu. Já bych chtěla komentovat zejména otázku zdrojů. Naprosto souhlasím s tím, že komise by měla mít možnost eh, pracovat kvalitně a samozřejmě tlumočení a překlady jsou důležité, ale tady bychom měli být opatrní. My jsme navyšovali rozpočet komise v loňském roce a nemůžeme tak činit do nekonečna. A to se týká také škrtů jinde. Ale také proto, a to řekl Bert Lange, musíme zajistit, že my jako výbor budeme schopni sledovat, co je vyjednáváno, protože vidíte, že máme přeplněný program a není jednoduché pro nás jako výbor sledovat veškeré iniciativy a jednání smysluplným způsobem. A v tom musíme mít jasno. Vlastně nejde jenom o to, aby komise mohla pracovat dostatečně rychle, jde také o naši schopnost eh, to sledovat a týká se to i vnějšího světa. O tom mluvil Bern v oblasti obchodu. My jsme se zabývali různými možnostmi s dalšími poslanci ve výboru a já bych požádala všechny členy, kteří se to zabývají, zda si skutečně myslí, že by toto mohlo fungovat, protože můžeme požádat o pilotní projekty. Pan Jensen řekla, že termín je konec května. Můžeme se zabývat i dalšími možnostmi. Můžeme zkoumat, zda půjde o věc nezávislou, nebo zase už s něčím bude navázána. A máme skutečně, musíme mít skutečně dobrou schopnost eh, sledovat to, co komise projednává a další organizace by měla mít stejný přístup. A jde o to vyvážit vlastně kapacity komise a kapacity našeho výboru a to bude velký krok kupředu. Helmut Scholz, ještě za stínové. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se připojil k připomínkám mých předřečníků a chtěl bych vysloveně poděkovat panu zpravodaji za prezentaci k této nesmírně důležité záležitosti a chtěl bych rovněž poděkovat paní Jensenové za celkovou eh, souvislost, eh, jak ji nastínila a je to stále ještě nejistá situace podle mého názoru sledem k návrhu rady a postoje parlamentu, který upozorňuje na nutnost nalézt kompromis. Chtěl bych ještě doplnit dvě připomínky k dosavadním představám. Musíme si uvědomit, že se nacházíme v situaci, kdy je nutné zachovat eh, více straný světový řád, řekněme-li to takto, a potom Evropská unie se nadále eh, musí eh, držet podpory tohoto vícestraného světového pořádku. Kapacity, které si to vyžádá, musí eh, mít k dispozici příslušné zdroje. A při plánování rozpočtu jsme se ještě nedostali tak daleko, abychom eh, si uvědomili, co to vlastně konkrétně znamená na podporu obchodních vztahů a také eh, vlastních strojů. Trade Watch je jistě důležitá iniciativa a současně musíme přemýšlet i o tom, jak e, budeme přistupovat k rostoucímu počtu bilaterálních obchodních smluv. Když hovoříme o rozpočtových položkách, tak ty musí být e, vybaveny stroji. E, máme soutržnou politiku a musíme přemýšlet o tom, jak propojit práci různých výborů tak jak to bude, jak budou mít uzavřené smlouvy dopad na celkový rozvoj EU a jaké dopady to bude mít i na členské státy. V jedné zprávě bychom se měli důkladně podívat na to, jak se podíváme na eh, budoucí vybavení vlastního rozpočtu v tomto ohledu a dále, co se týče transparentnosti eh, prací a jak se odráží na veřejnosti, aby eh, občané mohli ofensivně provázet tuto politiku. To bychom měli v plánech také zohlednit. Děkuji. Now... A nyní Daniel Kaspary, EPP. Ano, vážený pane předsedo, vážení kolegové, když jde o téma rozpočet, chtěl bych se dotknout dvou otázek. Náš eh, výbor eh, by měl dát podnět, abychom přemýšleli o tom, jak eh, bychom měli znovu promyslet rozdělení zdrojů. v znamení úspor není možné další zaměstnávání personálu, ale když se sledují diskuze v jiných výborech, potom věřím, že v uplynulých měsících se v některých odpadly některé úkoly v útvarech komise. Obě ty objektivně. A když tedy odpadnou takovéto úkoly, nebo když dojde k redukci, e, komise by tedy měla přemýšlet o tom, že by tyto zdroje neměly ležet ladem a měly by se vynaložit tam, kde jsou ještě deficity. Generální ředitelství obchod má určité deficity, když se podíváme, že počet personálu zůstal stejný, ale eh, rozsah práce se zvýšil v důsledku počtu bilaterálních dohod a často si stěžujeme, jak mnohé oblasti eh, činnosti eh, generálního ředitelství obchod na sebe nechají čekat, tak se domníváme, že by bylo třeba je eh, podpořit a možná lépe využít ten personál. E, to by se mohlo zohlednit při projednávání rozpočtu. A dále kolegové se zmínili o tématu Trade Watch. E, co se týče analýzy problému, tak jsme, za jedno, Poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, máme jeden problém a to je otázka, jak se nám, Evropskému e, parlamentu, ale i veřejnosti podaří účinně přeskoumávat zahraničně obchodní politiku komise. Jakožto instituce máme tedy sekretariát výboru, máme sekretariáty frakcí, máme eh, eh, různá pracoviště na univerzitách, které se zabývají zahraničními otázkami a poskytují nám vstupy. Máme také lobistická oddělení firm, které působí v zahraničním obchodě a četné nevládní organizace, které se zabývají tímto tématem. To znamená, že eh, věřím, že máme v podstatě dostatek vstupů, ale co nám chybí, je přesně to nezávislé hodnocení určitých věcí, které se odehrávají eh, v politice mezinárodního obchodu. A teď eh, ten rozdíl v analýze. Já se nedomnívám, že správnou odpovědí by bylo, kdybychom eh, v úvozovkách pověřili skupinu nevládních organizací a, nebo kohokoliv a uhr, zaplatili z veřejných prostředků. Ano, aby nám poskytl nezávislé hodnocení sjednoceni. Eh, ano, eh, analýza problémů je jasná, to jsme zajedno, ale když e, e, říkáme dát peníze nevládních organizací, ale ano, tak ten požadavek stojí bente. A ta správná odpověď by měla být, e, jistě v této oblasti máme deficity, ale přál bych si, abychom měli opravdu nezávislé poradenství navíc a jde o nás v parlamentu. Víme, jaká je realita a i zaměstnanci parlamentu mají osobní názory názory i e, preference, ale jsou jediní, kteří jsou nezávislí, protože jsou e, placeni z prostředků daňových e, poplatníků. Takže správná odpověď je taková, že musíme přemýšlet s kolegy v rozpočtovém výboru, jak s těmi, co jsou zde v parlamentu oddělní pro politiku a sekretariát výboru, jak bychom mohli využít nezávislých útvarů parlamentu e, e, získali vyvážené informace. Závisí samozřejmě na komisi, členské státy, e, firmní asociace, všichni ti ostatní k tomu musí přispět, to je jasné, ale vyžádáme si doplňující stroje a měli bychom se postarat o to, aby tyto zdroje se vynaložily opravdu v nezávislé oblasti, aby nebyly nevládní organizace dále závislé na veřejných penězích. Děkuji. <clears throat> Thank you very much. Děkuji. Než dám opět slovo paní Jensen a Petru Šťastnému a komisi také, Dovolte mi potrnout další věc, kterou zde eh, zmínil Bernard Kaspary. Mnohokrát zde i jinde, když jsem byl v Dublinu na pozvání rady, jsem měl možnost eh, hovořit o otázce zdrojů komise, když se vyjednávají bilaterální obchodní dohody, protože se neustále navyšuje zátěž komise a nedochází k posílení jejich zdrojů. A kolega Kaspary má pravdu, když se zabývá eh, rozdělením zdrojů a pracovníků v komisi, tak je tu skutečně prostor pro realokaci zdrojů a pracovníků, co se týče DG Trade i jiných generálních ředitelství. A tady by skutečně mělo být možné zajistit eh, dostatečné zdroje pro ty generální ředitelství, která to potřebují. Je to velmi důležité, když eh, spouštíme velmi náročná jednání s Japonskem, se Spojenými státy. A tudíž si myslím, že by to mělo být zdůrazněno v našem stanovisku. Nyní vyslechneme také komisi. Filip Dupont, kde jste? Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Šťastnému za návrh stanoviska a také za komentáře paní Jensen a dalším poslancům za jejich eh, komentáře. Jak víte, práce na návrhu rozpočtu z roku 2013 pokračuje. Návrh rozpočtu je specifickým postupem, protože to vlastně je již v rámci jednání o dalším víceletém finančním rámci, kde také jednání pokračuje. Pokud je o rozpočet, tak jste zmínili, že jste poměrně malým hráčem ale přesto vítám vaše komentáře směřující k zajištění zdrojů pro náš náročný program jednání. Není to pravda pouze z, z finančního hlediska, ale taka, také z hlediska lidských zdrojů. Nejen v našem sídle v Bruselu, ale také na našich delegacích po celém světě. V období velkých personálních škrtů jsme znepokojeni tím, že přes eh, zásadní eh, snahy o realokaci našich zdrojů v poslední době tyto škrty budou mít negativní dopad jak na naši schopnost vyjednávat, ale také, jak bylo zdůrazněno, na zejména vynucování a prosazování již podepsaných obchodních dohod. A jak jste správně řekl, pane předsedo, nyní eh, zahajujeme nejsložitější jednání v dějinách EU se Spojenými státy a Japonskem. Takže vás vyzývám k trvalé podpoře pro dosažení našich ambiciozních cílů, které skutečně mohou přinést významný růst a pracovní místa pro evropskou ekonomiku. A jak také bylo dnes uvedeno, je uvedeno v návrhu stanoviska, naše celkové priority a vaše priority jsou v souladu. Uvedu několik bodů, pokud mi to dovolíte pomoc za obchod. My jsme připraveni poskytnout pomoc nejchudším zemím světa, abychom zajistili jejich eh, přítomnost a jejich podíl na světovém obchodu. A to bylo potvrzeno mm, naším komisařem, komisařem de Guchtem a komisařem Pibalksem v březnu letošního roku. Za druhé, pokud jde o nástroje partnerství, ty byly také zmíněny, předložili jsme několik zajímavých návrhů v této oblasti, pokud je o zlepšení přístupu na trh a rozvoj obchodu a investic a rozvoj možností podnikat na třetích trzích pro evropské podniky. Programování tohoto nástroje musí být ještě rozhodnuto, ale Souvisí to samozřejmě eh, s jednáními o MFF a výsledky budou známy za několik týdnů a to bude také zahrnovat eh, ty návrhy, které jsme předložili. Za třetí, pokud jde o komentář eh, o makroekonomické pomoci, jak víte, návrh regionálního výboru je z roku 2011 a tam se předpokládá 583 milionů euro na další finanční období a pokud jde o výsledek jednání o VFR v Evropské radě, tam by mohlo dojít ke snížení kapacity EU stabilizovat eh, ekonomiky, které jsou blízké Evropské unii. A to by zase mělo negativní dopad na samotnou Evropskou unii. Za čtvrté, co se týče internacionalizace malých a středních podniků. Tady mohu potvrdit, že práce na pilotním projektu platformy internacionalizace podnikání v Ázii pokračuje pozitivně a věříme, že budeme realizovat tento projekt na začátku roku 2014. A za páté, pokud jde o globalizační fond eh, jednání pro období 2014-2020 stále probíhají. Eh, Hlavy státu a předsedové vlád eh, stanovili strop pro výdaje globalizačního fondu, ale mělo by být zpřístupněno dalších 50 milionů pro rozpočtovou položku u prostředků na platby. Konečně, pokud jde o Watch, o tom jsme již hovořili minulý rok, budeme pečlivě tuto věc nadále sledovat. My jsme i nadále názoru, že tento pilotní projekt TradeWatch je pokryt financováním, které, který poskytujeme setkáním občanské společnosti, kde jsou poskytovány podrobné briefingy občanské společnosti a skrze strukturovaná pravidelná setkání s občanskou společností. Chci vám poděkovat za vaši pozornost. A nyní se vrátíme ke kolegyni Jensen. Děkuji mnohokrát. Když jsem přišla do výboru, tak jsem věděla, že toto je výbor, který je usilovný, a který je velmi důležitý po Lisabonské smlouvě a já si vzpomínám, když jsme, když jsme prováděli vlastně přehled aktivity v parlamentu, tak tento malý výbor vlastně přijímal nejvíce rozhodnutí. A musím říci, že váš přístup je nesmírně konstruktivní i k rozpočtu a to si od vás odnesu. A vím, že je velmi těžké zasahovat do rozvoje zdrojů v rámci komise. Ale pokud eh, vaše argumenty budou skutečně kvalitní a, a myslím, že tady také existují velmi validní politické argumenty, tak bychom skutečně měli spolupracovat rozpočtový výbor a výbor INTA, abychom mohli získat určité přísliby od komise a komise by mohla rozdělovat své zdroje také do této významné e, části politické práce. A aby ta politická práce nebyla ohrožena nedostatkem zdrojů. A mohu říci za sebe v Dánsku, zemědělství má velké, velký zájem o zemědělskou politiku EU, ale mají ještě větší zájem o obchodní dohodu s Japonskem. Že to představuje finanční prostředky. Takže práce, kterou odvádíte nyní, je strašně důležitá pro blaho Evropy. Takže myslím, že bychom skutečně se tím měli zabývat. A pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, vím, že se zde projevuje určitá míra frustrace, já jsem to také zažila a někdy ta frustrace nastává, když eh, komise má pocit, jak jsme to slyšeli, že pilotní projekty jsou již pokryty jinými eh, programy, nebo že pilotní projekty jdou nad rámec toho, co by měla Evropská unie dělat. A v takovém případě je mé doporučení z mé zkušenosti v této oblasti je, že na jedné straně eh, puste se do dialogu a zjistěte, zda skutečně je pochopeno to, o co vám jde, zda je to skutečně pokryto někde jinde. A pokud ten dialog není úspěšný a máte nadále pocit, že vaše argumenty jsou oprávněné, tak vytrvejte, buďte vytrvalí. A pomůže to, když komise vysvětluje ve výboru, jak postupuje. A také jsem někdy viděla, že je tu nedostatek snahy provádět pilotní projekty jenom proto, že není dostatek zdrojů nebo pochopení. A v takovém případě opět snaha o dialog, snaha o to, jak vyřešit praktické otázky. A v mé zkušenosti i to může věci uvést na správnou míru. A pokud potřebujete další pomoc, myslím, že i my jsme schopni v rozpočtovém výboru něco takového zajistit. Jinak eh, si myslím, že jsem si poznamenala vše, co zde zaznělo. Vy jste zmínili otázku TradeWatche a máte různé modely. A souhlasím s panem Kasparem, že ne vždy vidíme, že jako poslanci dostatečně využíváme zdroje, které jsou od nás eh, vymezeny. Například v knihovně dokážou dělat mnoho a mělo by to být skutečně využíváno. Kromě toho chci říci, že se ještě vrátím v rámci tohoto procesu a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji. Eh, thank you very much. Děkuji vám tomto výboru jste vždycky vítána a děkuji vám za to, že se pořád usmíváte. Mám rád lidi, kteří jsou eh, šťastní s tím, co dělají a slovo dávám Petr Šťastnému. šťastnému. Děkuji, já mohu jenom potvrdit, že paní Jensen je vždycky takto usměvavá, já ji znám z výboru pro rozpočet a opravdu tím ovlivňuje celé prostředí, ve kterém je. Já bych jí chtěl poděkovat, eh, no, vysoce oceňuji toto eh, plodné jednání a připomínky. Chtěl bych připomenout, že na jedné straně máme méně peněz, máme omezený rozpočet a na druhé straně máme více práce zcela jasně vidíte a e, už se o tom tady zmínila e, kolegyně, že máme úplnou záplavu e, nových dohod o volném obchodu a fakt je, že nejde o nulovou hodnotu těchto věcí, protože HDP HDP, z eh, HDP se to projeví a měla by to tedy být naše priorita. A já to používám ve svých prezentacích a hovořím, že jde o měsících, ne o, mě, ne o měsíc, ale o roky. Eh, zde nejde jenom o euro eh, oblast, ale jde o celou země kouli a když Mm, prostě máme nějaký projekt na výrobu lekomotiv, tak e, je to projekt, který pomůže. Souhlasím s panem předsedou, který hovořil o realokacích. Můžeme přesunovat položky, protože nepotřebujeme, nemusíme nutně přidávat další eura e, jde o pozitivní dopad obchodu a proto bychom neměli e, Mm, umožnit nebo dovolit dlouhá spoždění. Jinak chci říci, že si cením eh, příspěvků všech, které eh, zde zazněly. Vítám pozměňovací návrhy v písemné formě a přeji vám všem hodně úspěchu. Děkuji za diskusi. 26. tohoto měsíce v 18 hodin vyprší lhůta k předávání, podávání pozměňovacích návrhů. A dalším bodem na pořadu jednání je stanovisko eh, našeho výboru eh, ENVY eh, ke změně směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Naší navrhovatelkou je Josefa Andrés Barea a návrh, který máte, eh, ve svých materiálech je, 18, je 17, eh, 11 pardon, pozměňovacích eh, návrhů. Týká se to omezení emisí skleníkových plynů a Eh, a využití nebo spotřeby eh, moderních biopaliv. Eh, Josefa André, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jak řekl pan předseda, zprávu máte ve svých materiálech, je to velmi komplikovaná a těžká zpráva. Jsou zde různá stanoviska a záleží na tom, kdo tím operátorem je. Takže právě proto velmi často je obtížné to nějak do, dát do souladu a chtěla jsem udělat vyrovnanou zprávu, ale také ambiciozní zprávu. Bereme v úvahu dva faktory. Těmi jsou investice, které už operátoři realizovali. Jsou to operátoři paliv první generace a dále je třeba tlačit na druhou generaci. Nemůžeme stále dělat palivo z potravin a proto považujeme za Eh, eh, nutné se na to podívat znovu, především z hlediska eh, emisí CO2 a splnění našich závazků v roce 2020. Ten iLook byl e, spochybněn, hodně se o něm diskutovalo, ale je pravda, že potřebujeme mít nějaký model, abychom mohli měřit emise CO2, protože nemůžeme i nadále znečišťovat životní prostředí. A kromě toho je taky iLook, pokud jde o tu kvantifikaci spotřeby orné půdy na výrobu biopaliv a nevyužívání této půdy pro výrobu potravin v Evropě, která je poměrně bohatá na výrobu a také v rozvojových zemích se ale takto vyrábí a tam to může být eh, problémem eh, v nedostatku potravin a rovněž eh, tam může dojít k odlesňování a proto je třeba eh, stanovit, dokdy pouze se, nebo odkdy se nebudou moci používat biopaliva první generace. Samozřejmě bereme v úvahu investice v průmyslovém období a i to, že biopaliva nové generace nejsou ještě zcela k dispozici. Právě proto komise vytvořila vytvořila určitý eh, projekt. Jde o dlouhodobou právní jistotu pro povniky, podniky a dále jsou zde specifické věci týkající se benzínu a motorové nafty. Komise zde eh, benzín a motorové nafty dává do souvislosti s bioetanolem. Bioetanol se dělá z převitkového cukru a jenom ale toto bychom se dostali od e, přes 5 která jsou stanovena. E, také jsou zde e, dvojité a čtyřnásobné počty nebo výpočty, pokud jde o biopaliva druhé generace a seznam subvencovaných produktů. Zde je třeba být flexibilní, protože jsou produkty, které je třeba sem zavést, na, zadat na tento seznam nebo z toho seznamu odstoupit podle toho, jak se bude vyrábět a eh, prověřování nebo potvrzování eh, plodin, protože toto potvrzování nebo toto osvědčení je potřeba pro všechnu, pro veškerou výrobu a také pro výrobky druhé generace, protože nevládní organizace říkají, že velké podniky skupují velké plochy půdy, aby eh, vyráběly eh, biopaliva druhé generace. A myslím si tedy, že tato zpráva, která může být ambiciozní z hlediska výboru INTA, může otevřít eh, období k jednání i s jinými zeměmi z toho hlediska, že je třeba dát pozměňovací návrhy, které ještě umožní zlepšit tuto zprávu a tento, tuto směrnici. Děkuji politické skupiny pan Gaspary EPP. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, v naší frakci je vlastně Elizabeth Kosting zodpovědná za toto téma. Dnes se bohužel nemůže účastnit a požádala mě, abych místo ní vám přečetl její připomínky. Elizabeth Kestin píše, že děkuje komisi za předložení návrhu a také děkuje navrhovatelce za návrh stanoviska. Evropská unie sleduje ambiciozní cíle v oblasti obnovitelných energií v rámci strategie 2020. Eh, Chceme v oblasti dopravy dosáhnout 10% podílu eh, biopaliv. Je to dosažitelný cíl. Mnozí producenti biopaliv jsou již na dobré cestě. Na základě návrhu komise a pozměňovacích návrhů navrhovatelky si kladu ale následující otázky. Jak můžeme na úrovni EU zajistit, aby byly vynakládány eh, investice do této oblasti a byly zajištěny i do budoucna. Musíme si představit, že tento, eh, toto nové odvětví by nemělo být z, eh, z, ohroženo. Eh, můžeme dobře zastávat názor, že jsou tyto e, cesty v pořádku a že nebudou mít negativní dopady. Začlenění faktorů ILUK e, mají na první dojem smysl, ale na druhé straně nejsou ještě vyzrále. Je ten přístup 5% opravdu trvale udržitelný, snížení na 5% e, biopaliv prvé generace u velkých deficitů v zemědělství a v oblasti oblasti krmiv pokládám za kritický. Dovoz soji z třetích zemí pokrývá z 70 potřebu v EU, přitom produkce bio potravin e, znamená e, další e, prohlubování obchodního deficitu. A můžeme se vrátit k těmto otázkám, když do toho začleníme ještě dovozy soji do Číny. Tyto počty stoupají, takže vlastní zásob zastoupení se omezuje a je to e, neatraktivní. Je třeba se věnovat těmto otázkám i dalším. Děkuji ještě jednou za návrhy komise, navrhovatelce a předložím příslušné pozměňovací e, návrhy. E, tolik za naší frakci. Děkuji vám. Děkuji. A další politické skupiny? Paul Murphy.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 pane, děkuji zpravodajce za návrh stanoviska. Je zde taková neuvěřitelná situace, když máte za, za rok 10 miliard euro, která, a tato částka jde jako eh, dotace na biopaliva a kromě toho zde máme ten eh, problém nesnižujících se emisí a další sociální eh, dopady. Je to už po šest šest let se mluví o tom, že jde v podstatě o e, zločin proti lidskosti, kdy se orná půda, na které se mají vyrábět potraviny, mění na půdu, kde se dělají e, biopaliva. A netýká se to je navíc jenom o e, Evropy, týká se to také rozvojových zemí. V současné době dovážíme 40 biodýzlu, 20 etanolu a když vezmeme e, celkový desetiprocentní e, cíl, Eh, bio, biopaliv z, vlastně z eh, potravin, tak to je 20 až 40 orné půdy se změní, by se v Evropě muselo změnit eh, na půdu, kde se budou dělat biopaliva, tomu tak těžko bude, takže proto se budou dovážet odinut a to dělá problém ve smyslu záborů půdy velkými nadnárodními organizacemi nebo firmami, které lidi vytlačují z půdy. A máme zde tedy eh, první eh, generaci biopaliv, která vycházejí vlastně z potravin a neřeší otázku emisí skleníkových plynů, takže, bychom, eh, takže jsme skeptičtí a eh, měli bychom mít eh, přístup vědecký, výzkumný a skeptický, pokud jde o biopaliva druhé generace, protože si myslím, že to není magické řešení problému snížení emisí skleníkových plynů protože jsou zde eh, problémy například s řasami eh, při masivním využívání eh, vody, když zvyšujete produkci vodních rostlin a když eh, podporujete eh, určité eh, takovéto výroby, tak potom nakonec skončíte tím, že dojde k nepřímé změně ve využití půdy. Takže nevím, zda bychom měli tlačit jenom biopaliva jako věc, která sníží skleníkové, sníží emise, protože zde máme otázku vůbec využívání klasických Eh, paliv a eh, jsou zde, eh, je zde výroba teda, nebo těžba nafty, potravinářský průmysl a nakonec ohražuje, možná ohražujeme tyto, tato průmyslová období a možná, že by bylo lepší se zaměřit na veřejnou dopravu a dopravu po železnici, která daleko další Eh, míře by umožnila snížení skleníkových plynů než to, co děláme teď, když se snažíme eh, udělat, pokud jde o automobilovou dopravu. Takže myslím si, že návrh komise je příliš slabý. Já bych nepodpořil žádné úsilí to nějakým způsobem ještě rozpustit a eh, cíl stanovit z 5% na 7,5% například. Myslím, že by to mělo být posíleno přidáním iluku, tedy nepřímých změn ve využití půdy a, e, e, a pak stanovit a e, ty e, defaultní, ty, ty základní hodnoty emisí by měly být započteny do výpočtů, pokud jde o produkci biopaliv. A dále myšlenka, e, ta, že vycházíme jenom z první generace biopaliv, která se dělají na základě vlastně potravin, tak myslím si, že to by nebylo dostatečné, nebyla by dostatečně kvalitní směrnice, kterou chceme. Děkuji. Děkuji vám. Ben, Bert Lange. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl také poděkovat navrhovatelce za dobře vyváženou zprávu. Opravdu stojíme před problémem, že musíme korigovat nesprávné rozhodnutí. Nesprávné rozhodnutí eh, stanovit 10 eh, eh, biopaliv to opravdu nebylo dobré, protože jsme způsobili efekty, které teď potřebujeme zmírnit. Jenom eh, biopaliva prvé eh, generace eh, vložit do této kvóty 10%, to přináší tu skutečnost, že se snižuje produkce potravin a způsobilo to také různé investice. A tyto investice jako takové nemůžeme jednoduše spochybnit. Musíme se postarat o hladký přechod od produkce prvé generace k druhé a to má smysl i z ekologického hlediska, eh, protože eh, biopaliva druhé eh, generace využívají eh, veškerý energetický obsah rostlin a nejenom o tu olejovou složku a musíme se na to tedy více zaměřit. Mám dvě doplňující připomínky tato kvóta 10% se jednak zajišťuje eh, především dovozy, ale eh, to není ve smyslu, eh, který, o který jsme usilovali. My nechceme posul, posilovat produkci v nejrůznějších koutech tohoto světa. Produkci té prvé generace a v různých zemích kritéria trvalé udržitelnosti vznášejí i otázky dumpingu, sociálních standardů, ale i nekalých subvencí. Máme tu celé spektrum problémů, které byly způsobeny a e, musí se e, řešit postupy ve VTO a i v jiných odvětvích. Já bych si přál, abychom se více zaměřili na to, aby se zcela jasně definovala kritéria dovozů, aby se objevily v těchto e, směrnicích, abychom měli vyváženost mezi vývozy eh, eh, produkcí. A dále, jaké, jak to vypadá eh, s použitím, s využitím použitého jedlého oleje. Myslím, že je to zajímavá tematika pro Belgii, kdy bychom mohli využít veškerý použitý jedlý olej jako palivo, ale je tu také riziko že eh, tu vznikne vedlejší eh, produkční linie eh, pro oblast jedlého oleje, protože je to levnější než skutečné pěstování a produkce biopaliv prvé generace a proto bych byl pro vypuštění využití použitého jedlého oleje. Děkuji. Z Alde. Ano, jenom několik slov, nebudu opakovat, co říkal kolega Paul Murphy a co právě zaznělo, ale já si kladu stejné otázky, pokud je o biopaliva. Já vím dobře, že to tady nepřevládá, že by všichni si mysleli, že biopaliva jsou skvělá, ale je třeba si klást tato otázka, otázka výroby potravin, odlesňování v řadě zemí, myslím zejména na Brazílii. Je to je tu celá řada negativních dopadů, pokud jde o podporu biopaliv a myslím si, že gestorský výbor by měl podporu biopaliv revidovat. A nyní dáme slovo komisi. Pan Cvelk. Dobré ráno. Jmenuji se Andrá Spic, nejsem pan Cvelk, protože to jsou informace, které jsem dostal, říká pan předseda. Snad se smíříte s tím, že budu mluvit já. Chci jenom vysvětlit, že odpovědnost za tento návrh je sdílená mezi dvěma odbory komise DG Energie a DG Klima pracuji v DG Energie, takže mluvím také za kolegy v DG Klima. Chceme poděkovat eh, zpravodajce za některé velmi zajímavé podrobnosti ve zprávě a chceme poděkovat eh, za rozpravu zde v sále. Dovolte mi stručně rekapitulovat, proč komise dospěla k tomuto návrhu který je eh, předložen na konci loňského roku. Jak uvedla řada předřečníků, musíme vytvořit rovnováhu mezi ochranou již učiněných investic a vzít v úvahu očekávání odvětví, která jsou legitimní a souvisí s desetiprocentním cílem. To je jeden aspekt celého návrhu. A druhý aspekt je že my v komisi jsme dospěli k závěru, že emise z ILUKu jsou zásadní, je to problém, který je třeba řešit. A vzhledem k tomu, že uznáváme, že tu je podstatný problém, ve skutečnosti jsme dospěli k závěru, že není možné pokračovat, jako by se nic nedělo a formulovat, když to formuluji jinak, tedy jít eh, cestou, kterou nám naznačily členské státy v eh, národních plánech pro obnovu energií. Je třeba tedy jednat. A pro vytvoření této rovnováhy komise dospěla k závěru, že je zřejmě optimální eh, zmrazit využívání konvenčních biopaliv na současné úrovni a v roce 2011 to bylo pod 5%, takže teď jsme zhruba na 5%. A tam komise navrhla zmrazit použití tedy klasických konvenčních biopaliv, abychom omezili vlastně vliv emisí z, nepřímo, ne, nepřímých změn využívání půdy. Tedy snažit se o zabránění dalším nepřímým změnám využívání půdy, když se budeme blížit eh, k roku 2020. To je eh, tedy ekologický aspekt eh, a je třeba vyvážet s ekonomickými aspekty. A když si čteme návrh stanoviska z Bravodajky, takže vidíme, že je tu návrh přejít eh, více na stranu ochrany investic. A to by mohlo být na úkor ekologických eh, obav, které se týkají biopaliv. Takže vidíme jasně, že návrh stanoviska by poskytoval větší, vyšší strop, využilo by se více konvenčních biopaliv, které způsobují emise z iluku podle komise a současně bychom eh, nedosáhli toho, co my považujeme za možnost snížit emise z biopaliv. Takže biopaliva, která mají nižší riziko z hlediska změn, nepřímých změn využití změnské půdy by nebyly v tom návrhu. Komise, i když uznává, že pokročila biopaliva nejsou zcela dostupná v Evropské unii. Máme zajímavé signály o tom, že v současné době se toto, tento obor rozjíždí a rozumíme také tomu, že by návrh stanoviska vlastně zachoval současný systém, což vítáme, ale musíme také brát v úvahu, že když skombinujeme 2,5% cíle pro vyspělá biopaliva tak bychom dospěli k velmi nízkému podílu nízkorizikových eh, biopaliv do roku 2020, kde by se ta kvota vrátila asi na 1% z celkového cíle. Celkově za to považujeme tento návrh stanoviska eh, za upřednostňující ochranu investic, které byly učiněny a zdůrazňuje legitimní očekávání výrobců biopaliv EU. Ale také vidíme, že tu hrozí, že nebudeme dostatečně řešit vážné riziko emisí z iluků. A možná to také znamená, že bychom nedospěli k dostatečnému snížení emisí skleníkových plynů oproti klasickým palivům. Rozumíme, že tento týden je důležitý pro tento návrh. Budeme eh, svědky čtyř zasedání ve výborech, kde se budou zabývat našimi návrhy a jsme vděční za příspěvky parlamentu. A také si uvědomujeme, že rozprava v parlamentu a v radě je stejně obtížná jako diskuse, kterou jsme vedli v komisi. Děkuji. A nyní dám slovo Pane předsedo, velice vám děkuji. Já jsem zástupcem eh, já jsem náhradníkem, bohužel se tu nemohu často eh, účastnit, protože jsem současně mluvčím za EPP, ale zajímal jsem se o toto téma. Bohužel jsem se nemohl dostavit dříve, ale protože jsem slyšel příspěvek komise, tak si uh, musím dovolit jeden příspěvek. Uh, ta připomínka Iluku je, není na místě. Já se domnívám, že Eh, se nedostatečně docenuje téma bionafty. Na hektar bionafty eh, se 2,3 až 2,5 eh, tun zpracovává ceny krmivo. Ten výpočet vypadá úplně jinak a já bych chtěl požádat komisi, aby se dala dohromady s odborníky a provedla řádné eh, propočty. Já se věnuji zemědělství a už 40 let pěstuji řepku. Řepka je eh, jedna z nejkomplexnějších eh, plodin a když pěstuji řepku tak eh, nám v příštím eh, roce eh, na stejné ploše vyroste mnohem více pšenice. A to jsou dopady, které při výpočet, výpočtech nejsou vůbec zohledněny. Ten výpočet je diletantský. Na takovéto bázi nemůžeme vypočítávat emise. Když uděláme celkový propočet, vypadá to úplně jinak. Tomu musíme věnovat ještě spoustu práce, abychom získali řádné předpisy si eh, To, co navrhla komise, navrhli určitě teoretici a ne lidé z praxe. Předložím ještě materiál, který vypadá úplně jinak než to, co zde předložila komise. Well, we are the trade committee. My jsme výbor pro obchod a nikoliv zemědělský, pro zemědělství. Josefa. Děkuji, pane předsedo. Je evidentní, že jsme výbor INTA. Říká, eh, komise říká, že my jsme protek, můj návrh je protekcionářský, eh, pokud jde o podniky. Já už jsem říkala, že ten návrh je složitý a komplikovaný a, a vycházím z návrhu komise. A komise, komise chce mít také právní jistotu pro podniky, protože to nemůže být eh, věc, která bude nějakým způsobem se kývat nebo která se bude měnit, protože je třeba se přizpůsobit změnám a přijmout úpravy úpravy, které se musí eh, uskutečnit a dosud k tomu nedošlo. Já eh, zde ve své zprávě říkám, že je třeba do roku 2020 mít prostě e, čas, dokdy e, se e, budou vlastně chráněny investice do biopaliv první generace. A fakt je, že ty nové věci ještě nefungují, takže je třeba mít nějaký přechodný čas, protože samozřejmě je ještě je třeba mít záruky, není možné spotřebovat potraviny pro třetí svět, ale také je třeba poskytnout nějaké řešení. A tohleto řešení eh, si myslím, eh, že pomáhá řešit problém, který komise sama vytvořila. Děkuji. Eh, datum pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. května v poledne bod číslo 7. Zde jde o výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu. To je legislativní materiál a my jsme příslušný výbor a máme zde zpravodaje Nicolo Rinaldi z ALDE. Tato legislativní iniciativa je zacílena na vytvoření horizontálního právního rámce, aby se posílila eh, práva Evropské unie v rámci VTO a mezinárodních eh, dohod a dalších mezinárodních dohod. Jde o eh, je to iniciativa, která se týká prosazování práv a eh, my chceme eh, posílení těchto práv, hlavně pokud jde o fázi jejich prosazování. Vyzvali jsme zainteresované, aby se vyjádřili a nejprve dám slovo našemu eh, zpravodaji Nikolo Rinaldi, mu, aby o tom hovořil. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Vítám také hosty které si za chvíli poslechneme. Opatření, o kterých dnes hovoříme, jsou vlastně řada kroků bez určité strategii a my vytváříme něco, co nenutně bude použito nebo bude použito v případě potřeby, ale je to taky něco, co, co může být odstrašující nebo předpokládá se, že to bude odstrašující pro naše obchodní partnery, kteří mají povinnosti, ale přesto je neplní a e, jde o určité nefér obchodní praktiky. My máme už řadu nástrojů, e, které e, v případě sporů mohou vyprovokovat, nebo tedy mohou být použita tato odvetná opatření. A Evropská unie se rozhodla věřit v otevřené eh, trhy a v mezinárodní eh, tržní nástroje, nebo mezinárodní obchodní nástroje, pardon, ale každopádně se je vystavena potenciální nekalé konkurenci ze strany některých našich obchodních partnerů. Takže eh, máme řadu postupů a nástrojů, které nám umožňují prosadit eh, naše zájmy, pokud je to třeba. V rámci VTO jsou odvetná opatření takovým opatřením poslední instance, ale musíte tato opatření mít připravena, abyste je mohli použít, když to bude potřeba. A je jasné, že pro komisi a pro Evropskou unii znamená to, že když se přijme nějaké odvetné opatření, eh, trvá to 15 až 31 měsíců, když použijeme eh, normální legislativní postup, který předpokládá je eh, jak e, e, je podle Lisabonu předpokládán, to je velmi dlouhá e, doba, především v obchodu, když řekněme Spojené státy chtějí přijmout nějaké odvetné opatření, tak prezident sám o tom nakonec rozhodne. A jsou tedy, nebo zde hovoříme o časových lhůtách, které by měly být jaksi lepší, vhodné nebo použitelné. Podí, když se podíváme na pracovní dokument, který jste dostali, nechci jít do detailů, které byly podepsány v tom klasickém dokumentu. Například zde je ta eh, klasická situace, kdy se dají tato opatření použít. Je zde například takové to pole eh, podle dohody GATS o službách e, to je vyloučeno a opatření tedy, e, nebo je možno přijmout opatření, klasická opatření, jako například pozastavení e, celních koncesí nebo zavedení množstevních omezení nebo zvýšení množstevního omezení případě zboží, které může přijít na náš trh, to je restriktivní. Navíc eh, můžete eh, přijmout tedy nějaké opatření prostřednictvím tarifů nebo množství, anebo dokonce můžete pozastavit koncese v oblasti veřejných zakázek. Takže to je tedy rozsah, eh, na který, na který se musíme zaměřit, pokud jde o směrnice GATU. A já jako prioritní vidím to, že odvetná opatření by se měla uplatňovat podle stejné dohody, podle které vzniknul ten spor, aby to bylo zcela jasné pro třetí země. Když uplatníme odetné opatření na stejné zboží, eh, tak třeba pro tu třetí zemi to nebude mít eh, to zboží tak významný, eh, takový význam jako pro nás. Takže by bylo možné přijmout to odetné opatření pro jiné zboží, pokud, jde o nedodr- pokud třetí země nedodrží své povinnosti. A také je možné pozastavit E, určitá opatření, která umožňují dovoz nějakého zboží, pokud tedy eh, ta odvetná opatření nejsou efektivní v případě uplatnění na stejné zboží. Například, když se podíváme na ocel a spojené státy, eh, tak my eh, můžeme tedy použít odvetné opatření v případě jiných produktů, například pomerančů a tak dále, aby to mělo smysl. A jsou zde určité problematické oblasti. V první řadě jde o vyloučení, nebo se, jsou vyloučen, je vyloučeno duševní vlastnictví a služby. Teoreticky eh, se eh, odletná opatření eh, týkající se duševního vlastnictví mohou uplatnit podle TRIPS, ale je zde ale odvetná opatření se používají na obykle na všechno jiné než e, duševní vlastnictví. E, duševní vlastnictví tedy je vyloučeno, pro komisi, komise tedy nemá e, žádná odvetná opatření vhodná v oblasti duševního vlastnictví a to může způsobovat problémy, které jsou velmi složité pokud jde o vlastníky těchto práv. Kromě toho, protiopatření, která lze přijmout, ob, nikdy vlastně nejsou e, uplatněna. Takže e, to necháváme stranou tohoto e, nařízení. E, já rád bych tedy vyzval kolegy a stínové zpravodaje, aby se k tomu vyjádřili a chtěl bych podotknout, že služby jsou taky vyloučeny z tohoto nařízení. Každopádně VTO umožňuje odvetná opatření v oblasti služeb. Služby eh, hrají totiž čím dál tím větší roli eh, v našich obchodních dohodách. A proto se odetná opatření omezují pouze na veřejné zakázky a zboží. E, my plně tedy nepoužíváme obraných nástrojů, které bychom vlastně e, potenciálně měli k dispozici ale jak říkám, služby jsou vyloučeny a komise by se nad tím možná měla zamyslet. A potom, co sem patří, společně se zbožím jsou veřejné zakázky. A dohody o vládních zakázkách. E, konstatují, že odvetné opatření se eh, nemůže eh, opatřit, eh, použít, když jde o klasický obchod, že se dá použít pouze zase v rámci dohody o vládních zakázkách. Takže zde můžeme mít stejnou možnost jako nebo máme stejnou možnost jako eh, v dohodě o službách, kde je možné přijímat eh, odvetná opatření zase jenom v rámci služeb. Ale zde taky může, mohou být eh, veřejné zakázky. Je tedy možno o tom diskutovat. Dnes dopoledne už se hovořilo, nebo se hovořilo o tom, jak snadné je uh, jednat o odvetných opatřeních nebo použít odvětná opatření v případě veřejných zakázek. Zákazníky v tomto případě jsou vlády, veřejné instituce a je zde omezené množ, eh, omezený prostor pro eh, vlastně soutěžení, protože jsou zde stanoveny podmínky zhora, takže je Eh, možnost, nebo omezená možnost pro, nebo dokonce je zákaz, aby se některé podniky ucházely o veřejné zakázky v určitém oblasti ve třetí země, protože eh, eh, přijímáme odvetná opatření, takže zde možná z toho vyplývají i právní komplikace. Takže moje stanovisko by bylo takové, že bychom měli ten bod týkající se veřejných zakázek zde udržet a možná zavést nějaké speciální pojistky, protože je to velmi eh, komplikované téma. A eh, pár posledních eh, poznámek. Za prvé, role parlamentu v tomto. My navrhujeme nebo toto je návrh opatření, tak jak jsme ho dostali. My o tom jednáme, eh, je řekněme poměrně velkorysí. a když vezmeme eh, odvetná opatření v obchodu, tak zde jsou základní eh, politické obchodní akce a nemůžeme obchodovat s opatřeními s určitými regiony nebo zeměmi. A proto si myslím, že už v rozhodovacím procesu by se to mělo vzít v úvahu. Nechtěl bych, aby kolegové podepsali eh, komisi Biankošek, že by se řeklo, eh, ano, urychlíme to, ale parlament by tím nemohl zasahovat do věcí, které mají širší implikace, především pokud jde o politické eh, možnosti politické varianty. Takže my bychom chtěli mít možnost se podívat na to, eh, nebo na ty případy, kdy se přijímají odvetná opatření a eh, rovněž se na to podívat z politického hlediska a být začleněni do toho procesu, kdy se budou přijímat odvetná nebo připravovat odvetná opatření. Každopádně tato role by samozřejmě neměla ovlivnit rychlost toho procesu, protože eh, eh, ten musí být eh, rychlý. Takže by třeba k tomuto nařízení mohla být příloha, kde by se konstatovalo, že zde eh, bude jakási pojistka a eh, mohla, mohlo by být také ustanovení o přeskumu, eh, například po, po třech letech, který to tak je, ale nikdy se vlastně neuplatní. A pokud se použije, tak pak je třeba zjistit, jak je efektivní. A já si myslím, že tři roky by byla taková vhodná doba pro to, aby se zjistilo a zhodnotilo zda, eh, nebo jaké to má pozitivní a negativní aspekty. Já sám tedy bych spíš navrhoval pětileté období. Hmm Naši experti nás eh, budou za chvíli informovat eh, a pohovoří o konkrétních případech, které, nám mohou, eh, které nás uvedou do kontextu tohoto návrhu nařízení a v červenci zde bychom měli schválit tento návrh ve výboru a potom v září by se o tom mělo hlasovat. Děkuji a nyní si poslechneme naše hosty. Začne pan Lomel z Public Affairs Office Airbusu. Máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, protože spory v letectví nejsou asi nejčetnější i když mají e, politický a ekonomický význam značný. A budu o to stručnější, že chci podpořit e, to, co zde zaznělo e, z úst zpravodaje pana Rinaldiho, protože se domnívám, je důležité zajistit důvěryhodnost Evropské unie v této oblasti. Příklad sporu v letectví ukazuje, že politická symbolika je stejně důležitá jako, jako to, o co běží v oblasti ekonomické. A termíny rozhodování a připravování a nejistoty, které zatěžují toto rozhodování, vytvářejí pocit někdy, že Evropská unie by mohla mít určitou slabost případně by mohla mít určité zábrany hájit své zájmy a to, neso, to neodpovídá našemu názoru. A z tohoto hlediska ten postup, který je navržen v tomto nařízení, který směřuje k tomu, aby to, co existuje, bylo patrnější, viditelnější, by mělo zajistit také větší rychlost, větší jednoduchost navržených opatření a z tohoto hlediska vám dnes nemohu sdělit stanovisko Airbusu, pokud jde o služby, protože to je téma, které je velmi složité, protože předpisy v oblasti služeb jsou velmi objemné a vlastně země či skupina zemí, která by chtěla podniknout odvetná opatření v nepříjemné situaci. Takže tady bychom měli asi podrobněji uvažovat o praktických aspektech na základě případových studií, co by bylo možné udělat v oblasti služeb, abychom posílili efektivitu evropských odvetných opatření a skutečně mít dostatečně dlouhou dobu na úvahy, než to uzavřeme. Tedy jednoduchost, rychlost a samozřejmě také politická podpora Evropské komisi. Komise je exekutivou a je naprosto legitimní, aby komise tyto věci řídila. Ale je samozřejmě zajistit, je třeba zajistit podporu Evropského parlamentu a rady, aby Evropský parlament byl řádně informován. I to se nám zdá zásadní. V zásadě jsem chtěl tedy sdělit toto. Máme co dočinění v mezinárodních jednáních s partnery, kteří jsou plně rozhodnuti prosazovat své obchodní zájmy a naším hlavním konkurentem je a bude Boeing po řadu dalších let ve Spojených státech, i když se objevují nové subjekty. A musíme mít nadále na paměti, že ve sporu, jako je ten, který se týkal systému, tedy systém podpor exportu dotací pro export. Tyto spory vlastně zatím nejsou dořešeny a státy, které byly odsouzeny v rámci VTO, neuvedly eh, situaci do řádného stavu a Evropa v, takovém, v takové situaci musí být schopna bez jakéhokoliv náznaku slabosti hájit své zájmy. A to nařízení, které je vám předloženo, je významnou fází v tomto směru. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Další je, další je pan Tachlec z Euroféru, Evropské ocelářské asociace. Děkuji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za pozvání, abychom se mohli podělit o tyto některé zkušenosti z našeho oboru, pokud jde o odvety a několik obecných komentářů v souvislosti s návrhy komise. Co se týče našich zkušeností, v minulých letech jsme se vlastně podíleli na třech akcích, tedy nejdříve zeroing, metody výpočtu Spojených států, které vedly umělé inflaci dumpingových práv. Potom je to otázka Birdova návrhu, kdy americký systém zvráceným způsobem vlastně umožňoval, aby příjmy šly na dumping. A potom to byla tu bylo vyšetřování, které se týkalo eh, zákona 201 o oceli, kdy vlastně se jednalo o křížové odvetné opatření. Pokud je obchodní práva, Evropské unie byla prosaz, tato práva byla posazena, ale každý tento případ byl jedinečný. V jednom případě ta opatření byla efektivně vynucena na úrovni asi 30 milion euro ročně. To je případě pozměňovacího návrhu Bird trvalo to dva roky, než eh, vlastně Spojené státy zrušili tuto změnu. Pokud je o zeroing, tak tam to mělo úplně jiný průběh. Bylo to vyřešeno po deseti letech řešení sporu na půdě VTO a rozhodnutující eh, přípravy hrozby odvety na úrovni 510 milionů euro to bylo nesmírně efektivním nástrojem pro vyřešení uspokojivým způsobem tohoto sporu. A za třetí, Section 201, to pojistka byla asi nejefektivnější, co se týče řešení. Díky vynikajícímu načasování komise dopředu připravila 100% navýšení tedy cel na tyto výrobky a to nám dalo prostředky, nám dalo dostatečný pákový, pá, dostatečnou páku pro to, abychom byli schopni zde efektivně jednat. A také vysoká míra odstrašení, pokud je o celkovou částku té odvety 2,4 miliardy euro, které by byly EU oloženy, pokud by Spojené státy nesplnily to, o čem rozhodla Rada pro řešení sporu na půdě VTO. A toto rozhodnutí vedlo k situaci, kdy Spojené státy vlastně upustily od eh, tohoto opatření týden předtím, než VTO eh, zveřejnila svůj rozsudek o nezákonnosti. Tedy, když se podívám na tyto tři příklady, tak eh, máme tu čtyři, máme tu tři tedy případy, faktory částka, načasování a také, jak řekl zpravodaj, je velmi důležité eh, citlivost vybraného produktu. A potom u zeroingu systematický charakter to je předmět, to předmětného no, je předmětné oblasti. A máme tu vlastně dvojí přesun, co se týče našeho v naší oblasti. Vidíme, že celosvětové tyto spory na obranu obchodu se intenzifikují. A jde, jde zejména o nadbytečné kapacity v Číně a na některých dalších trzích. Některé kroky byly iniciovány v oblasti MENA, zejména z, z, od některých výrobců z Evropy, Maroko a Egypt, zejména tam došlo k uzavření dvoustranných dohod o řešení sporu. Tedy efektivní uplatňování obchodních práv má skutečně zamezit zneužívání těchto opatření z hlediska třetích států a má to kritický význam. Platí to pro dnešek i pro budoucnost. Druhý trend. Suroviny představují 60 cen při výrobě ocely. A to také ovlivňuje konkurenceschopnost. Viděli jsme stále rostoucí počet vládních opatření podporu domácího průmyslu skrze stabilní a levný přístup k domácím zdrojům surovin. A došlo k pokroku tedy v oblasti tohoto narušení mezinárodního obchodu také na úrovni VTO v, ve spolupráci s, s USA po přistoupení Číny a Ruska. A to, také se to týká dohody o volném obchodu s Jižní Koreou a s Ukrajinou. A zkušen, Tady je hlavním eh, testem oblast eh, dovozu železné rudy a šrotu z Indonésie. A Indie. Je pravděpodobné, že nová přísnější pravidla v oblasti obchodu vznikají v kontextu dohod o volném obchodu, ale také jsme přesvědčeni o tom, že pokud budou schválena, tak no, nový rozhodovací rámec posílí komisi, aby mohla připravit efektivní strategie, pokud jde o volbu a načasování dočasných opatření, s tím, že každý případ je jedinečný. Konečně, pokud se hovoříme o hmotných eh, kritériích, které jsou v pozadí toho návrhu týkajícího se vynucování jednotlivých kroků v oblasti obchodu, efektivita a úleva pro zasažený, zasažené odvětví v Evropské unii a také zájem uživatele a spotřebitele. Význam těchto dvou kritérií by měl být kombinován jako hlavní prvek při formování vynucování obchodu, zajistit dodržování obchodních práv EU a současně poskytnout v maximální míře úlevu pro přímo zasažené obory. Pokud je o zájmy uživatelů, ty jsou poměrně úzce definovány v návrhu, protože se týkají vlastně pouze otázek tedy dostupnosti alternativních eh, zdrojů dodávek. A v pracovním dokumentu zpravodaje jsou odkazy na sociální a environmentální ohledy. Tady je možné položit i tuto otázku. Zda širší ohledy v oblasti sociální a environmentální jsou e, schudné v oblasti, kde mezi, mimo, mimořádný dočasný charakter vlastně má za cíl, že tato opatření budou co nejdříve zrušena. A je tu také odkaz na pojem obecný zájem Unie, zda toto by bylo relevantní pouze pro konečný výběr opatření, anebo to bude také mít vliv na otázku, zda je či není vhodné se pustit do těchto, do prosazování těchto kroků. Děkuji vám mnohokrát. Velice vám děkuji za tuto působivou prezentaci. Pan Pacold z, Evro- z Svazu Evropského stavebního průmyslu má slovo. Velice vám děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat za tuto příležitost, že můžeme diskutovat s vámi na toto důležité téma. Na rozdíl od mých předřečníků nemohu informovat o specifických zkušenostech z našeho odvětví eh, z hlediska odvetných opatření my dodáváme a nakupujeme eh, produkty, které se využívají v Evropě, jak eh, zastává zájmy smluvních stran a pokud dojde eh, k nějakým zájmům, tak dnes budu hovořit tedy za všechny. Co se týče specifických zájmů stavebního průmyslu. To je samostatná kategorie ani zboží, ani služby. Na mezinárodní úrovni jsme součástí služeb. To je trochu zvláštní, eh, protože se vytvářejí eh, nemovitosti a, a také jsme členy Evropského fóra pro služby a Pascal se eh, zmínil o tom, že odvětví služeb eh, smýšlí stejným způsobem jako my. To nepokrývá služby, pokud to není eh, součástí veřejných zakázek jsme přesvědčeni o tom, že je tu přístup k veškerým možným nástrojům, abychom je mohli využít rychle, účinně a aby byly také přesvědčivé, jak již řekli kolegové, poučili jsme se z řešení sporů a pokud e, není něco opravdu ohrožujícího, závažného, tak to lidé neberou vážně e, Číně nebo v USA, tak eh, to eh, se eh, nebere tak vážně. Já jsem si přečetl pracovní dokument zpravodaje a nejsou tu žádné zkušenosti. Je to velice složité a nepříliš přesvědčivé. Je třeba někde začít a nebudete mít nikde zkušenosti bez konkrétního začátku tady vzniká příležitost začít o tom uvažovat a druhá strana si uvědomí, že to myslíte vážně, že o tom pouze nehovoříte. Ze stejných důvodů se také domníváme, že eh, křížová odvě odvetná opatření by měla být součástí tohoto systému eh, eh, GPA to doposud neumožňuje. To je ten problém. Kdekoliv je to možné, měli bychom eh, mít otevřené možnosti, takže eh, Evropská unie by si měla eh, využít veškerých možností a pan Kaspar je zpravodajem za oblast reciprocity aktivity a také co se týče rozsudku o řešení sporů když nebudete mít takovéto ustanovení, dostanete se do úzké uličky, ale jinak to nemusíte využít. E, my jsme ve specifické situaci, je nejprve tedy obchodní dohoda a GPA, když se podíváte na ty eh, nabídky, které předkládá Čína, eh, tak to je naprosto směšné. Eh, ty nabídky pro oblast eh, eh, stavebnictví je eh, naprosto nulová. Nyní tedy máme dohodu a když dojde ke sporu, který se nemůže vyřešit na základě stávajícího postupu, vyžádá si to určitý čas a potom je nějaký rozsudek. A to je spíše technická realizace něčeho, co bylo eh, předem rozhodnuto. Eh, obecné pravidlo by mělo být taková, že Evropská eh, unie začne s opatřeními výkonu, jakmile je to nutné a je třeba ukázat, ano, máme tu rozsudek a jsme připraveni ho provést. Měla by to být možnost Eh, z politických důvodů. Pokud tu bude nějaký automatismus, jak mělo bude rozsudek, že přistoupíme k výkonu. Eh, po, dojde tedy k výkonu, pokud druhá strana nezačne reagovat. Závěrem eh, tedy rozšíření oblasti působnosti na všechny služby, včetně křížových odvětních opatření, pro eh, eh, výkon rozsudků. Eh, výkon by měl být součástí za určitých podmínek a já nemám žádnou připomínku k účasti Evropského parlamentu. Domnívám se, že se o to sami postaráte. Děkuji. Pascal Kenny je pravidelným hostem. Měli bychom do toho začlenit služby. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za, poz, za pozvání. Není to snadné téma. V první řadě bych rád zdůraznil, že když se dostáváme do toho bodu intervencí nebo prostě odvetných opatření, tak už je to vlastně pozdě, protože už k něčemu došlo. Je dohoda, eh, do, eh, v dohodě se něco eh, nesplnilo a stády chtějí říct, já, chtějí, já chci využít nebo chci mít něco z této dohody, pak je jeden, dva, tři roky diplomatických tlaků, jsou různé prvky, které můžete použít dřív, než se použije řešení sporů bilaterální nebo v rámci VTO. Může to prostě trvat dva tři roky a nakonec panel řekne ano, můžete přijmout odvetná opatření a komise řekne a máme problém. Musíme, procha, musíme použít normální legislativní proces. Takže já chci říct ano, eh, chci říct komisi ano, musíme mít rychlou možnost jednat, protože eh, když totiž se je možnost použít hůl, tak musíte mít možnost možnost hůl použít rychle. Služby jsou vyloučeny. V první řadě si myslím, že je důležité zdůraznit fakt, že není možné přijmout odvetná opatření, když víme, že nemůžeme při, zahrnout problémy služeb eh, nebo služby do toho. Křížová odvetná opatření jsou eh, potřebná. Fakt je, že eh, implementace služeb je důležitá. V textu to není úplně dobře napsáno nebo dobře formulováno, ale proč jsme z oblasti služeb vyloučili odvetná opatření, nebo tedy z některých eh, oblastí. Článek 21 GATS umožňuje eh, to tež, co je ve článku eh, 18 GATu, to znamená použít odvetná opatření v oblasti služeb, ale nikdy eh, se o to nespochybňovalo. Já nevím, zda máme některé další země, které použily odvetná opatření v oblasti služeb třeba proti Evropské unii. Já takové, takovou situaci neznám a bylo by zajímavé eh, se dovědět, pokud, kdy a v jakém sektoru. Jinak eh, komise říká, že v současné době nežádáme o zmocnění v této oblasti a že máme problémy eh, a že když budeme mít možnosti v oblasti služeb, tak se na to stav, můžeme pořád podívat. Můžeme přijmout nová opatření nebo ad hoc opatření, tak by bylo dobré vědět konkrétně, o čem mluvíme, protože jinak si myslím, že by to bylo eh, pomocí řádného legislativního procesu a zde jak říkal eh, navrhovatel, by to bylo 31 měsíců, čili prakticky tři roky. Eh, v procesu už je to 5-6 let, takže vlastně zde ztrácíme věrohodnost. Důležité může být také to, že vytváříme špatný precedent a bylo by tedy zajímavé se na to podívat. Je to možné? je, je, zda je možné přijmout odvetná opatření v, ve službách je to žádoucí, protože si musíme uvědomit, že když budeme mít možnost přijmout odvetná opatření ve službách, tak se může stát, že nám některé služby eh, postihnou odvetná opatření, což se dosud nestalo. A když se podíváme na detaily, jak bychom, jak je, bychom měli odvětná opatření v oblasti služeb? Zboží můžete, zas, můžete zastavit na hranicích a to opatření tedy je efektivní. A pokud jde o služby, tak můžete zablokovat někoho na hranicích eh, při pohybu osob osob. Takže když země eh, je mm, portí, určité země, se uplatňují sankce, tak můžeme zastavit někoho, kdo ty služby poskytuje na hranicích. Ale eh, zajistíme, že imigrační politiky všech zemí si to budou vědět a budou to uplatňovat, takže to nebude efektivní. Zablokovat eh, stovky nebo tisíce lidí na hranicích, které chtějí pos- realizovat smlouvu v oblasti služeb. To není jako eh, křížové odetné opatření eh, v případě eh, jiných sektorů. Myslím, že by to bylo takové neohrabané. A dále možnost je možnost vytvořit například pobočku v Evropské unii. A proč tedy neuvažujeme o e, zákazu e, nebo zastavení vydávání nových licencí v případě sektoru služeb, který by e, byl ovlivněn takovým odvetným opatřením. Prostě snadno se taková věc zase obejde, protože Evropská unie je široká, má, jakmile jste evropský subjekt, tak můžete požádat o licenci jako cizinec a jakákoliv země může vytvořit eh, právní osobu v jiné zemi a ta dostane licenci, tak, tak, takže je to možné obejít. Já si myslím, že bychom se na to měli podívat, protože je to trochu, eh, trochu složité. Komise má pravdu, když říká, že to je velmi komplikovaný problém. Je třeba mít čas, abychom to promysleli, abychom se na to podívali eh, komise hovoří o třech letech, zpravodaj by dával přednost eh, pěti letům, ale zde taky si nejsem jist, že to tak eh, je správné, protože zde máme veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou možné i ve službách, mohou tam být a hovoříme zde tedy i o možnosti eh, odvetných opatření ve službách v oblasti veřejných zakázek. A můžete Eh, přijmout ta opatření pouze v oblastech služeb a zde už je omezení týkající se veřejných zakázek. Příští týden eh, bude eh, v Ženevě zasedání týkající se dohody o službách a obchodu. A zde tady parlamentu máme pana Demarty a slance Žalka, který říkají, že pokud budeme mít tuto dohodu o službách a obchodu, tak bude zvláštní systém eh, urovnávání sporů podle této eh, dohody. A nedivil bych se, kdyby byl problém s uplatňováním eh, pokud bychom měli problém s uplatňováním eh, závazků vyplývajících z ní, že by bylo možné je uplatnit jenom v oblasti služeb, protože eh, nebude eh, asi možné to rozšířit. Mohlo by se stát, že by to nebylo možné rozšířit i na zboží, jako teď máme v rámci GATS. Je možné, že tato možnost nebude. Takže moje stanovisko je takové, že jsme teď spokojeni s tím, co máme, ale Eh, pokud by byl systém eh, urovnávání sporů pouze pro oblast služeb, měli bychom s tím problém. Takže diskuse je otevřena. Zástupci politických stran EPP eh, e Frank Prust. Prezident. Ano, pane předsedo, milí kolegové, děkuji. Nejdříve chci poděkovat všem vystupujícím, že nám sdělili své svá významná sdělení, já jsem si to poznamenal a svým způsobem nás osvětlili, ale potvrzuje to mé přesvědčení. Chci se vrátit k pracovnímu dokumentu kolegy pana Rinaldiho a chci mu poděkovat, protože jeho zpráva je složitá a nepracuje se s tím lehce. Tento návrh komise je skutečným pokrokem vzhledem k partnerům budeme důvěryhodní, zejména pokud vyjednáme dohodu a pokud budeme schopni takovou dohodu ještě prosadit v praxi. A to je rozhodující pro všechny budoucí dohody a to je významný signál. Myslím, že zpravodaj správně připomněl, že bychom neměli směšovat tento návrh nařízení s návrhem nařízení o reciprocitě ve veřejných zakázkách, kde je třeba prosazovat eh, veřejné zakázky v současné podobě, kde jsou strany právě vyloučeny z nástroje reciprocity. Já bych eh, chtěl hovořit o, odvetnách, o odvetných opatřeních eh, ze strany Evropské unie, zejména v článku 5, kde návrh ukazuje, a my jsme o tom mluvili, že ta opatření pro odvetu a vyvážení se mají týkat zboží kvot a případně koncesí v oblasti veřejných zakázek. A tudíž jsou vyloučena, vyloučeny služby a e, na základě vystoupení jednotlivých subjektů jsme právě slyšeli, že pojem e, služeb je velmi široký. A práva duševního vlastnictví, to jsou základní prvky pro naše podniky, o tom budeme hovořit ve diskusi o zprávě Marie de Sarnes. U všech podniků, které investují do výzkumu, do inovací, aby se snažili zvýšit konkurenceschopnost. Z jediného důvodu, že v této věci nemáme žádnou odbornost, ale nezlobte se, pane předsedo, milí kolegové, to je nejhorší argument, který jsem kdy slyšel, protože na základě takové odůvodnění nemůžeme jít ku předu. Ale u služeb to představuje několik problémů. Vyjednejme mnohostranou dohodu o službách, která by, měla, která by neměla svůj orgán pro řešení sporu a při nedodržení dohod ve veřejných zakázkách není možné žádných odvet u veřejných zakázek a bylo by nemožné postupovat takto u služeb. A pokud u vícestrané dohody u služeb bychom vyloučili křížená odvetná opatření, tak bychom byli nuceni jít cestou spolurozhodování. Kromě toho mohou nastat případy, kde pouze odvetná opatření ve službách by byla účinná. Uvedu příklad. Singapur. Dokončujeme dohodu o volném obchodu se Singapurem, ale tato země má ekonomiku založenou zejména na službách. Žádné zboží prakticky nevyrábějí, ale e, pouze, a pokud ano, tak na azijské trhy. Pokud Singapur nebude bude vyvážet čínské televize do Evropy bez žádné přidané singapurské hodnoty, tak to vážně poškodí Evropskou unii. A regulační orgán nám dává zapravdu a umožní nám podniknout odvěk na opatření. Ale o co se opřeme? V jaké oblasti budou platit odvetná opatření? Tam žádné zboží vlastně Singapur nevyváží, prakticky váží jenom služby. A modality pro uplatnění těchto opatření nejsou jednoduché, ale komise je schopná tvořivosti a můžeme si představit systém opřený o poskytování nebo neposkytování licencí a jsem připraven o tom hovořit a také vám děkuji za pozornost. Děkuji. George Kutaš, SAD. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat Nikolovi Renaldovi za vyčerpávající dokument, který připravil. Děkuji i všem našim eh, hostům za velmi zajímavé prezentace. Jako všichni předřečníci, myslím, že toto nařízení nám mnohé přinese, pokud je o efektivitu a důvěryhodnost pro naši Unii v oblasti vynucování obchodních práv. A myslím, že horizontální legislativní rámec je nezbytný po schválení Lisabonské smlouvy. Umožní to Evropské unii přijmout odvetná opatření v časovém rámci definovaném v mezinárodních obchodních dohodách. Jako, jak zpravodaj správně podotkl, některé další aspekty musí být ještě proskoumány. A komise již uvedla omezení na zboží a veřejné zakázky kvůli národním předpisům v oblasti duševního vlastnictví a služeb a omezení tedy efektivity v těchto oblastech. Osobně si však myslím, že by mohlo být pozitivní rozšířit obchodní protiopatření na některá odvětví v oblasti služeb, ale bude třeba o tom jednat s jednotlivými odvětvími. Jsem skeptický, pokud jde o využití sankcí v oblasti práv duševního vlastnictví. Poslední otázka, o které hovořil zpravodaj. Myslím, že Evropský parlament by měl být informován ve všech fázích postupu vynucování obchodních dohod a těším se na spolupráci v této záležitosti. Děkuji. Thank you. Děkuji vám a nakonec Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že mohu souhlasit se vším, co řekli mý předřečníci. Chtěl bych podeko- poděkovat za předložení tohoto dokumentu panu zpravodaji. Je to složité téma a v našem výboru se pouštíme vlastně do nové, nové tématiky z hlediska omezení platných dohod, co se týče obchodu a služeb a zcela vědomně to nemá být v multilaterálním, ale plurilaterálním prostoru a to vznáší otázky, které se dotýkají tohoto návrhu komise. K otázce práv k duševnímu vlastnictví, to si nejsem úplně jist. Zda bychom měli učinit ten krok, který pan zpravodaj alespoň naznačil v dnešní diskuzi a současně se to dotýká i oblasti služeb, ale myslím, že bychom si měli velice intenzivně vyměnit názory v našem výboru, protože právě celou oblast eh, veřejných zakázek a práv k duševnímu vlastnictví musíme přeskoumat z hlediska eh, vytváření pracovních příležitostí, přístupu všech osob k určitému zboží, zboží eh, k veřejnému zboží a eh, měli bychom zvážit, zda stávající úprava v rámci mezinárodní zda se chceme k té stávající úpravě vyjádřit. Chtěl bych poděkovat všem hostům a expertům za jejich specifický názor a přál bych si, kdybychom měli ještě jedno kolo a podívali se na to z jiných eh, úhlů a zejména přímo na odvětví služeb, nebo kdybychom eh, se vyslechli odborníky na práva k duševnímu vlastnictví a vlastně se velice těším na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaj v této oblasti. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo komise komise tedy nebyla tak přesvědčivá, co se týče vyloučení oblasti služeb. Pan Lukas. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkoval zpravodaji a všem, kteří vystoupili za obecnou podporu našeho návrhu. Chtěl bych eh, zareagovat na dvě otázky. Vyloučení služeb, eh, pokusím se vás přesvědčit, pane předsedo, a druhá připomínka Eh, se týká zapojení Evropského parlamentu. Myslím, že se to jasně ukázalo v diskusi a to, že služby vlastně jsou začleněny do tohoto návrhu a to, že v rámci tohoto návrhu je možné zareagovat eh, na obchodní překážky. Pokud má eh, průmysl stavebnictví nějaký problém v třetí zemi, tak s využitím tohoto nástroje je možné učinit odvetná opatření, eh, nejenom co se týče služeb, ale i obchodování se zbožím a i veřejné zakázky. To bude mnohem účinnější než opatření v oblasti služeb a jeden z vystupujících řekl, že vlastně nemáme ještě zkušenosti s odvetnými opatřeními ve službách, to není dobrý argument. Bylo to již použito v minulosti. To, že to nebylo použito v minulých letech, má svůj důvod. Je to velice obtížné Eh, učinit takováto opatření v takovéto necitlivé oblasti služeb. A je možné eh, učinit tato opatření v oblasti eh, zboží cestou změn tarifních opatření a podobně. Ale to rozhodně nevylučuje, že by tato opatření ve službách nebyla možná návrh eh, tuto cestu nevyli, nevylučuje. Eh, v zemích, eh, kde je menší obchod se zbožím, mohou být tak, takováto opatření nutná a měly by se využít, kde to bude nutné. Běžný legislativní postup by měl umožnit takovéto sankce chceme, aby komise mohla zareagovat. A bylo by to poměrně nebezpečné, kdyby zasahovala do oblasti těch smluv. Co se týče zapojení Evropského parlamentu, to je samozřejmě také eh, jasný cíl na straně komise. Použitý postup je postup komitologie, je to eh, postup přeskumu ve výborech a je třeba zohlednit určité úvahy, když eh, diskutujeme o takovéhoto typu postupu a řešení sporu eh, VTO a také eh, v rámci tohoto volném obchodu mají již dlouhou historii. A Evropský parlament se v historii také zapojoval do řešení takovýchto eh, sporů. Informovali jsme vás, rozesílali jsme příslušné dokumenty také vašemu výboru a aspekt odvetních opatření eh, je oblast, které se účastníte. Pokud chcete eh, znát lepší strukturu tohoto zapojení vzhledem k minulosti, prosím, podíváme se na to a budeme eh, v této oblasti s vámi rádi spolupracovat. Děkuji. Pan zpravodaj Nikola eh, Rinaldi má závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval stínovým zpravodajům, eh, zástupcům komise a i hostům. Myslím, že to bylo nesmírně zajímavé a především příspěvky našich expertů. Každý z vás eh, má samozřejmě svůj názor a také postoj k různým oblastem eh, a různým odvětvím. Uvítal bych, kdybychom se zabývali touto tematikou. Já bych si rád popovídal s našimi hosty poněkud déle. Mohli bychom snad ještě pozvat zástupce jiných odvětví, abychom se seznámili, jaké problémy se tam již objevily. Bylo by to nesmírně zajímavé a myslím, že se ukázalo několikrát, a to i ve vašem vyjádření, že došlo k případům, kdy Evropa učinila proti opatření, ale ukázalo se, že celý ten postup nepropíhal lineárně, ale že se neustále komplikoval. A to je nutné také eh, uvážit při řešení obchodních eh, sporů, ale musí tu být možnost eh, mít racionální opatření, která rychle napůsobí Případ Boeingu je, myslím, velice dobrým příkladem řešení takovýchto sporů. Jak bych mohl shrnout průběh eh, diskuze. Myslím, že jsme zajedno, že potřebujeme takovéto horizontální nařízení. Eh, přichází opoštěně, pokusíme se to urychlit, pokud časový harmonogram dodržíme eh, bude se projednávat na plenárním zasedání pět měsíců po letní pauze. A mám ten dojem, že u těch eh, tří nejcitlivějších bodů eh, bych mohl prosadit tím eh, vyvodit toto. Zasněla tu slova obezřetnosti, co se týče práv eh, k duševnímu vlastnictví. Komise se domnívá, že to bude začleněno do textu dále k oblasti služeb. To je snad jedno z nejdůležitějších témat, kterými se musíme zabývat a učinit příslušné rozhodnutí. Je důležité začletit eh, služby, potom to bude mezinárodní úprava, která nám eh, dovoluje eh, služby do toho začlenit. posud, jsme to neučili činili. Takže křížovými, smíšenými odvetnými opatřeními se dotkneme i jiných odvětví. To by byla jedna možnost, jak zaznělo, ale snad také budeme muset vzít v potaz, na, že se na mezinárodních trzích posílil význam služeb a je to i více v zájmu Evropské unie. Měli bychom využít veškerých prostředků, které máme. Toto nařízení bychom měli využít jako na odstrašující nástroj. Někdy se říká, že je možné eh, eh, chránit oblast služeb jinými postupy, postupy spolurozhodování. No dobře, ale to se zase eh, vracíme do současné situace a to, že tyto postupy, tato řízení jsou velice zdlouhavá, eh, takže musíme opravdu ještě velice přemýšlet o sektoru služeb dále, co se týče role Evropského parlamentu. Jistě ve všech fázích obchodních sporů jsme informováni a mm, eh, opatření jsou tím posledním nástrojem, ale myslím, že stojí za úvahu, si položit otázku, jak formalizovat eh, naši roli, kromě tedy průběžného informování. Děkuji. May. Na druhá výměna názorů proběhne na naší druhé schůzi v květnu a eh, dále budeme pokračovat eh, v červnu. Děkuji, Nikolo a vám všem za diskusi a přejdeme k bodu 8, kterým je zpráva z vlastního podnětu ITRE a my eh, zde přispíváme stanoviskem. Naší navrhovatelkou je Marie de Sarnes z ALDE a dávám jí tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Několik eh, slov budu stručná. To říkám všem kolegům, abych je nevyděsila. Pokud je o formu, je, je to velmi omezený prostor, který máme ve stanovisku. Děkuji všem, se kterými jsem mohla spolupracovat. Snažila jsem se maximálně, aby toto stanovisko vzalo v úvahu závěry debaty, kterou jsem považovala za velmi užitečnou v našem výboru. Snad se mi to podařilo předložím ještě pozměňovací návrhy a budu se jimi zabývat eh, ve spolupráci s politickými skupinami, abychom prohloubili tu či onu oblast eh, stanoviska. To je k formě. Pokud je o obsah, mluvili jsme o tom dlouze minule, chci jenom zopakovat, že pro mě naléhavost eh, skutečné evropské strategie v oblasti reindustrializace Evropy. Já před vámi nebudu opakovat, v jakém ekonomickém stavu je Evropa. To všichni dnes tady vidí. Ekonomická krize, sociální krize, nezaměstnanost, otázka delokalizací. Vidíme dobře, že nemůžeme reagovat na všechny tyto otázky pouze obranou strategií, ale musíme na ní reagovat ofenzivní strategií. A Evropa jasnou strategii, a to v oblasti reindustrializace. Je třeba vědět, že naše promyslová výroba představila 36 světové výroby před 20 lety, dnes 24 a stále to klesá. Takže musíme, jak se domnívám, ukončit tento pokles, který není pozitivní pro Evropany a pro Evropu. Takže několik hlavních kapitol Myslím, že bychom měli mít politickou vůli. Evropský parlament by měl vyjadřovat tuto politickou vůli a komise to bude následovat a rada to uslyší. Potřebujeme skutečně společnou evropskou strategii. I když samozřejmě existují rozdíly mezi zeměmi tvořícími Evropskou unii. Některé země mají obchodní schodek Jiné země mají obchodní přebytek, mám na mysli zejména Německo. Ale nicméně musíme tyto úvahy vést společně, abychom měli společnou promyslovou strategii. To je první věc. A tudíž tedy jasně vyjádřenou politickou vůli v této věci. Druhá věc, velmi stručně, musíme znovu potvrdit, že všechna odvětví, kde jsme na špičce v Evropě, tato odvětví musí být podpořena a nesmíme na ně zapomínat, nechat je upadávat, myslím na automobilový průmysl, myslím na letecký průmysl, na vesměné technologie, na farmaceutický průmysl, kulturní průmysl, luxusní průmysl, všechny oblasti, které byly na špičce a kde některé z nich ještě jsou na špičce, tak je musíme podporovat. I když Samozřejmě musíme také se snažit o to, aby se objevila nová průmyslová odvětví, zejména v oblasti inovací. E, třetí otázka, která je velmi důležitá, je konkurenceschopnost evropských podniků. A myslím, že zisky v oblasti konkurenceschopnosti neproběhnou v oblasti platů. My samozřejmě nikdy nebudeme mít tak nízké platy a je to v pořádku. My nemáme stejný sociální model jako ty země, kde se dnes věci vyrábějí. Takže konkurence, schopnost Evropské unie se musí opírat o přidanou hodnotu toho, co vyrábíme. Tedy za naše schopnost, na našich schopnostech inovovat, provádět výzkum. A tady musíme jít dále. Politika evropského výzkumu je zdaleka nedostatečná, aby dala dostatečnou sílu reindustrializaci Evropy. A víme dobře, že ty rozpočty jsou omezené, ale je třeba se více dělit o výzkumné rozpočty na národní a evropské úrovni, aby ty cíle byly společné a byly společně definované. Čtvrtá otázka, otázka investic. To je zásadní. Na jedné straně to, co by Evropská unie mohla dělat v oblasti investic, to je v velkých e, infrastrukturách, telekomunikace, doprava. A to je samozřejmě zajímavý cíl, ale kromě toho je tu také nutnost poskytnout právní rámec, který by byl stabilní dlouhodobě malým a středním podnikům v Evropě, v jednotlivých zemích a v celé Evropské unii. Protože víme, že žádný investor neinvestuje do podniku, pokud nemá před sebou vizi střednědobou a dlouhodobou a také e, podporu v země, kde investujeme. Také je třeba uvést do souladu naše politiky. Politika hospodářské soutěže, například obchodní politika EU. Tyto politiky jsou velmi důležité, ale nejsou cílem sami o sobě. Musí sloužit reindustrializaci našeho kontinentu a zlepšení evropské výroby abychom zítra tvořili pracovní místa a růst v Evropě. A konečně poslední bod, aby to bylo stručné. Také hovoříme o přístupu na mezinárodní trhy, otázka reciprocity, otázka obraných obchodních nástrojů, které musí být efektivní a nesmíme snižovat jejich dosah. A tady mám určité obavy z toho, co probíhá v komisi. A jde také o dodržování obchodních pravidel. Tolik, abych eh, zde zhrnula ty hlavní kapitoly mého stanoviska. Politické skupiny, nejdříve Frank Prust, EPP. Ano, pane předsedo, milí kolegové, velmi stručně eh, jenom doplním, co řekla Mariel de Sanes a já jí chci poděkovat Mariel za návrh stanoviska sdílím téměř veškeré názory a u takovéhoto tématu to bylo velmi obtížné respektovat eh, prostorové omezení. Průmysl a mezinárodní obchod musí fungovat společně, jinak nemohou fungovat dobře nemůžeme sehrávat úlohu na mezinárodní trhu, aniž bychom prodávali novátorské konkurenceschopné výrobky a naopak nemůžeme mít konkurenceschopný a životaschopný průmysl, pokud nejsme schopni prodávat za rovných podmínek naši produkci. O tom hovořila paní Dosanes o reciprocitě. To je výzva v této, v tomto stanovisku. Budeme současně zkoumat tři návrhy, které mají vytvářet podmínky pro spravedlivou soutěž. A já chci zdůraznit konzistentnost mezi našimi obchodními politikami, ať už je to skrze tyto tři nástroje, anebo podle dohod o volném obchodu, která, které jsou uzavřeny či vyjednávány. A měli bychom také zvažovat naše bilaterální vztahy globálněji. A tady bych si přál studii dopadu, která by brala v úvahu obor po oboru veškeré dohody které byly uzavřeny, protože dopady jsou vždy předkládány jednotlivě, což nám neumožňuje mít celkový pohled, který je nezbytný. Pokud chceme činit správné volby, pokud chceme, aby náš průmysl lépe orientoval svou výrobu. Budu ve svých pozicích návrh zdůrazňovat větší konzistentnost a také racionalizaci stávajících nástrojů, protože inflace norem, inflace podpor, toho bylo dost je téměř nemožné se v tom vyznat. Evropa dělá mnoho věcí pro internacionalizaci podniků, ale krutě zde chybí racionalizace. Například jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky, a to se týká vnitřního i vnějšího trhu. Přál bych si také přehled o všech podporách, které mohou využívat malé a střední podniky a také větší podniky vzájemně se překrývají a je možné na čase v tom udělat pořádek. Evropský průmysl to není jenom otázka prostředků, ale především je to otázka vize. A s odlehčeným správním rámcem, který byl předvídatelný, umožníme našim podnikům, aby si vytvořili pohled do budoucnosti. Děkuji vám. <clears throat> Thank you very much. Uh, we are already... Už teď jsme spožděni takže bych poprosil stínové zpravodaje, aby hovořili co nejstručněji. Eh, pan Weber, prosím. Je suis d'autant plus... Ano, já tím spíše souhlasím s návrhy Mariel Sarnez, že jsem přesvědčen, podobně jako řada z nás, že bez návratu k růstu, tedy k novému růstu, nic není v Evropě možné ani odlužení předlužených států, ani přechod eh, k zelené ekonomice, ani znovu rozvinutí našeho průmyslu k oborům budoucnosti a hlavním nosičem návratu k růstu je právě investice a zejména reindustrializace. Tedy abychom vyřešili bezprostřední otázku návratu k růstu, tedy tato zpráva ukazuje správný směr, ale mám být stručný, tak půjdu k jádru věci. Navrhuji, abychom nerozlišovali ofenzivní strategie, které jsou naznačeny, od defenzivních opatření. To je vlastně rup a líc jedné mince. A Mariel zdůraznila ofenzivní kroky. Já bych navrhoval z hlediska defenzivního abychom zejména ve věci přístupu k surovinám, které jsou zásadní pro reindustrializaci Evropy, zejména k sofistikovaným surovinám, jako jsou vzácné půdy, tedy bezpečnost dodávek byla považována za důležitou otázku. Podobně, pokud jde o veřejné zakázky. Měli bychom eh, eh, a tedy nepřátelským převzetím, měli bychom vlastně se bránit právě těmto nepřátelským převzetím podniků. Měli bychom hájit naše strategické aktivity. A jak kolega Proust uvedl, musíme zdůrazňovat zejména obhajování malých a středních podniků, protože pokud je o velké skupiny, ty umí využívat veškeré možné zdroje, ale u malých a středních podniků tomu tak není a je třeba vytvořit eh, soubor podporných opatření, aby mohli vycházet z evropského základu a dobývat eh, celý svět. Merci Henri. Prochaine intervention. Děkuji. A eh, francouzsky. Bien, bien. Ano. Vítejte ve francouzském výboru pro mezinárodní obchod. Ale alespoň to ukazuje, že v naší země, v naší zemi se o tomto tématu hovoří. A zatím eh, nejsme ukryti před veškerými rozpory. Já dobře rozumím kolegovi Weberovi, který zdůrazňuje význam našich obraných nástrojů, význam malých a středních podniků. Ale současně, a toto téma já hluboce sdílím, nevidím zde vždy soulad naší diskuse s charakterem dohod, které uzavíráme v dohodě s USA. Velkým tématem jsou veřejné zakázky, výborně. Ale podívejme se na to, jak Spojené státy využívaly veřejné zakázky a využívají je nadále dnes, jak pro obhajování malých a středních podniků. 23% veřejných zakázek jde směrem malých a středních podniků. A jak hájí některá odvětví, nebo jak tyto veřejné zakázky jsou využívány v oblasti výzkumu a inovací. Tady se shodneme, že veřejné zakázky nemusí být, eh, nemusí nutně držet při životě ad vitam eternam odvětví, která nemají odvahu či ambice provést restrukturalizaci. S tím souhlasím. A myslím, že se nedívám dostatečně na zahraniční zkušenosti, jak některé nástroje slouží výzkumu a inovacím a umožňují promyslový rozvoj. Podobně u obraných eh, nástrojů a tím skončím. A omlouvám se, že mluvím příliš dlouho. Dnes máme fotovoltaický průmysl, který mizí z Evropy. Bosch, velký podnik, který inovuje, konkurenceschopný a výkonný, opustil před 14 dny, před třemi týdny fotovoltaiku, protože zažívá potíže v automobilovém průmyslu a protože nemůže existovat fotovoltaika v Evropě, pokud se nebudeme bránit před eh, čínským dumpingem. Tedy měli jsme průmysl budoucnosti a dní o ně přecházíme. A komise, čekáme, že komise po měsících úvah nám poskytne zprávu, zda budou do konce roku existovat přechodná opatření. Z toho by se člověk zbláznil. Já navrhuji aby komisař pro obchod, který by občas mohl obhajovat politiku, kterou vede pro podniky, aby navštívil francouzský výrobní závod a řekl, že komise bude rok přemýšlet, zda nás bude chránit před čínským dumpingem. Dnes to není udržitelné. A myslím si, že jako výbor pro mezinárodní obchod musíme trošku zatlačit v této věci na komisi. Všechno toto plně podporuji a s vámi sdílím. Další řečník je nefrancouzsky mluvící Paul Merli. Děkuji. Jinak pokud jde o tyto otázky, tak se přidávám k tomu, co zaznělo z francouzské strany. Proces reindustrializace není nový, vlastně se to děje už od objevení krize, je to pro, eh, eh problém posledních deset, poslední dekády v Evropě, je to eh, proces, se, eh, který vidíme a není nepropojený na krizi, protože eh, v reindustrializaci byl přesun do hlavních měst eh, od eh, navíc i v hlavních městech, od uprůmyslové výroby se přecházelo k finančním záležitostem a to samozřejmě mělo masivní důsledky pro eh, pracující v Evropě a na světě. A buďme taky si jasně, nebo mějme jasno v tom, kdo jsou oběti této reindustrializace. Je jsou to pracující lidé. Faktor hlavní je, že v Evropě teď máme 26 milionů nezaměstnaných. Mezinárodní organizace práce v poslední zprávě hovoří o různých typech politik a Pravda je, že je zde konsensus, pokud jde o to, jak tyto politiky fungují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 půl milionu nových lidí nenajde eh, vůbec eh, práci. Eh, máme zde 30% nezaměstnanost v Irsku, máme 25% nezaměstnan, nezaměstnanost ve Španělsku, 50% nových lidí a k tomu máme to zastavení procesu industrializace a reindustrializace Evropy a otázka je, jak se to všechno stalo a bude dít. Já si myslím, že eh, když zůstaneme v, po, eh, eh, v pozici podpor procesu podpory soukromých podniků, tak to je jediná možnost. Proces deindustrializace nebyl veden veře, státním sektorem, protože fakt je, že vždycky je to faktor, který podporuje, ale je to otázka spíš směrovaná na soukromý sektor. Já tady mám údaje z poslední zprávy McKenzie, týká se to eh, údajů z prosince 2012, s, eh, u, u, po, pokles investic pra, eh, pracovním, eh, v soukromém sektoru. Ehm, mezi rokem 2007 a 2012 byl 350 milionů, takže eh, vezměme celkový pokles HDP eh, ten poklesl čtyřikrát a když vidíme důsledky krize, tak o tom se nehoři, nehovoří moc, pokud jde o odpovědnost za krizi a o, nehovoří se taky o povaze této krize. A dál je zde velmi důležitá věc, jaký bude výsledek, nebo jaký je výsledek, eh, proč vlastně ta krize byla, protože, eh, protože eh, zisky klesaly. Fakt je že eh, zisky, ale v Evropě už začaly zase před pár lety růst a zde máme jednu, eh, jedno číslo týkající se investic a vlastně co se tady děje. Eh, soukromé organizace mají i cash. V roce 2011 podniky kotované na burze měli nejlepší výsledky na konci roku 2011, pokud jde o eh, hodnotu eh, zadržované eh, likvidity. Takže já si myslím, že jde o zadržování, nebo je zde zadržování zisku a máme zde nakonec i případ tedy podniku Poš, o kterém se hovořilo. A eh, poslední bod. Musíme se podívat na to, jak to je. Je nepřijatelné, aby bylo 26 milionů nezaměstnaných. Musíme se soustředit na eh, veřejné investice, na zisky a plánování, které se nemůže provádět, pokud většina ekonomiky bude v soukromých rukou. Děkuji vám. Bert Lange. A nyní eh, má slovo komise pan Pilse. Co, co nejstručněji, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také výboru za podporu a za sdělení všech těch návrhů, které jsou užitečné a pro nás velmi prioritní. Chtěl bych připomenout dopis předsedy Barosa Evropské radě odeslaný v únoru, kde se hovoří o tom, že v Evropě se toho musí spousta ještě udělat, e, pokud jde o konkurenceschopnost a inovace a taky e, pokud jde především v oblasti obchodu, se projevilo, že téměř 1% HDP se generuje na základě Eh, obchod, mezinárodního obchodu mimo Evropskou unii. To znamená, že potřebujeme globální obchod se spravedlivými, se spravedlivými praktikami a zde se zaměřujeme především v diskusi na eh, zakázky, na eh, nástroje ochrany, na přístupy k, k, k dohodám o volném obchodu vy říkáte, eh, eh, pokud jde o nekalou konkurenci, jak na to reagujete? Eh, máte nějakou reakci a nebo máte na mysli jenom tedy solární panely, ty dumpingové. To je velmi nekalá praxe na jedné straně modernizace se, je, se modernizují evropské nástroje pro ochranu obchodu a na úrovni rady a parlamentu se o tom se jedná o legislativních návrzích a nelegislativní návrhy se uplatní příští eh, měsíc a takové ty hlavní směry těchto Eh, opatření podle, jsou teď ve stavu eh, veřejných diskusí, která, veřejné diskuse, která končí v červenci. Já myslím, že jste na špatné eh, koleji. Myslím, že te, ta iniciativa komise, to je můj osobní názor, je nasměřována špatně nebo je namířena špatným směrem. My jednáme s odborníky a jde především o modernizaci TDI. Eh, děkuji. Melissa, dnes chcete udělat závěr? To? Já myslím, že tady je něco zajímavého. My se tady shodneme v tom, že to vypadá jednoduše, ale komise by tomu měla skutečně naslouchat. Obchodní politika musí sloužit průmyslovému rozvoji Evropy. Zdá se to jednoduché, zdá se to jasné, ale já si vůbec nejsem jistá, že tenhle selský rozum je chápán komisí a měla by se s tím skutečně eh, seznámit. To jsme tady říkali všichni, to je první věc. A potom tu zazněly návrhy, v Pust, eh, studie dopadu, Janik správně řekl, že třeba, aby vše, co tady říkáme, bylo v souladu s dohodami, které jsme uzavřeli a které uzavíráme právě nyní se Spojenými státy, což je naprosto klíčová dohoda. EU e a Spojené státy představují přes 50 světové HDP a kromě toho budou stanoveny mezinárodní normy. Tudíž tato dohoda je klíčová. Shodneme se mezi sebou právě v tom ale souhlasím s Janikem Žado, pokud jde o solární panely, ale jsou tu dvě otázky. Jednak absence dlouhodobé vize Evropy a členských států. Někdy podporujeme politiky rok, dva a potom uděláme přesný opak. Tedy všechny nástroje, které jsme vytvořili na podporu, slouží k ničemu a je třeba být stálý a mít jasnou vizi. A pokud dochází k nekalé soutěži, naše nástroje obrany by měly fungovat, nefungují dostatečně dobře, nefungují dostatečně rychle a mám stejné obavy jako předseda, pokud je o to, co připravuje komise. Ty nástroje jsou oslabovány a neposilovány. A Henri Weber řekl, že samozřejmě tato politika, kterou bychom měli vést, by měla obnovit růst. Paul Murphy připomněl počet nezaměstnaných v Evropě. Nezaměstnanost se týká zejména mladých a to je třetí díl, musíme podporovat malé a střední podniky mnohem efektivněji, zjednodušit podporu a proč nemít jednotné kontaktní místo a také zjednodušit normy. V určité chvíli neustále při, přidávat nové normy a předpisy ty věci nevyřeší. A každopádně děkuji všem stínovým. Myslím, že to téma je velmi důležité a samozřejmě budeme pokračovat ve spolupráci u pozměňovacích návrhů, které budou předloženy. Deadline for amendment. Děkuji. Lhůta k předložení pozměňovacích návrhů bude 10. května v 18 hodin. Takže toto je konec eh, veřejné části našeho jednání. Následuje schůze koordinátorů. Opuste prosím sál co nejrychleji. Všichni, kteří se nezúčastní a nezůstanou na schůzi koordinátorů.